Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na <clears throat> dzisiejszych. Dobrý den, srdečně vás všechny vítám. A dovolte mi, abych vám řekl, jak jsem velice potěšen, že vás tady mohu všechny uvítat na tomto semináři o evropském právu. Srdečně vítám všechny zástupce národních parlamentů, kteří jsou zde přítomni v hojném počtu a já doufám, že se k nám připojí ještě další kolegové a kolegyně. Vítám také eh, kolego, kolegy z Evropského soudního dvora, z Evropského parlamentu, z Evropské komise. Vítám všechny experty, kteří byli pozváni, aby se účastnili našeho zasedání. A kteří nám také představí nejrůznější aspekty mezinárodního <clears throat> soukromého práva. Dnešní seminář Eh, probíhá pod takovým trošku kontroverzním názvem, zda eh, využívají občané Evropské unie eh, volný pohyb. A odpověď se zdá být velice jednoduchá. Samozřejmě ano. Ano, otevřené hranice umožňují velkému počtu Evropanů, aby změnili své bydliště, aby se vdávali, ženili, aby se nechali najmout do zaměstnání v jiném státě než jejich stát původu. Takže ta otázka se zdá být jednoduchou, ale tento volný pohyb osob je zároveň i příležitostí pro celou řadu problémů pro naše občany a ty problémy jsou velice časté a to z nejrůznějších důvodů, o kterých právě budeme dnes diskutovat. Naši občané se často nacházejí ve složitých problematických situacích a to v okamžiku, kdy chtějí prosadit svá práva. Takže jak změnit tuto situaci, to bude právě téma naší rozpravy. A já jsem velice potěšen, že se mohu této výměny názorů zúčastnit Eh, v tomto schromáždění zástupců evropských a národních parlamentů. Umožní nám to zblížit naše pozice eh, v těchto oblastech. A doufám tedy, že závěry z našeho semináře budou moci inspirovat Evropskou unii, která takto bude moci učinit nové legislativní návrhy v oblasti mezinárodního soukromého práva. To je tedy náš cíl, to je naše očekávání a také naše přání pro dnešní seminář. Chtěl bych zároveň omluvit eh, pana Klause Heinera Leineho, předseda výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu. Bohužel je to období chřipek a dalších eh, eh, viroz, takže náš předseda onemocněl a pro mě je tedy ta čest a to potěšení, že ho zde mohu zastupovat. Vítám pana profesora Lenerce, místo předsedu Evropského soudního dvora z Lucemburku a předávám vám, pane profesore, slovo a přeji, abychom všichni měli velice úspěšnou debatu. Děkuji, pane předsedo. Je mi velkým potěšením jako místo předsedu eh, eh, Evropského soudního dvora promluvit před tímto eh, vzácným schromážděním na téma posledního vývoje judikatury soudního dvora v oblasti soukromého práva se zaměřením na občanství Evropské unie. Víte, že občanství unie je bylo často charakterizováno jako pátá svoboda. To znamená svoboda garantující eh, právo cesto, jaksi cestovat ekonomicky aktivním občanům ekonomicky aktivní občané eh, mohou cestovat od 90. let od vytvoření vnitřního trhu. To je příběh, který jsme mnohokrát slyšeli, tedy o volném pohybu osob. Ale ekonomicky neaktivní osoby se mohou pohybovat tedy mm, v Unii pouze pokud splňují určité podmínky a jednou z těch podmínek je míst dostatečné ekonomické zdroje a aby tedy také byly pokryti zdravotním pojištěním. Nedávná judikatura Soudního dvora uvádí, že kromě volného pohybu občanů Unie, občanství Unie je také právní status občanů členských států. A národní opatření, která mají eh, takový účinek, že de jure nebo de facto zbavují občany Unie tohoto statutu občana Unie a práv specificky spojených s tímto statutem, jako třeba národní opatření, která jsou v rozporu, tedy taková opatření jsou v rozporu s právem Unie. Čili vidíte, že že občanství v unii je především primárně zaměřené na volný pohyb přes hranice mezi členskými státy, není ve všech eh, eh, relevantních aspektech omezený na kontext tohoto volného pohybu. Jsou situace, kdy na první pohled zcela interní situace v jediném členském státě je nicméně v ním eh, jaksi součástí toho kontextu občanství. A já uvedu velice stručně, abych nezdržoval, tři příklady. První případ je eh, věc Rui Sambrano. Je to případ kolumbijských rodičů, otce a matky, kteří jsou ilegálními e, přistěhovalci v Belgickém království oni se sem dostali s jedním kolumbijským dítětem a během svého pobytu v Belgii se jim narodila další dvě děti. A podle stávajícího tehdejší belgického práva ta dvě nově narozená Eh, ty, ty, ty nově narozené děti získaly ob- belgické občanství. Mohly mít také kolumbijské občanství, ale vzhledem k tomu, že nebyly registrovány na kolumbijském konzulátu v Bruselu, jsou ty děti pouze belgickými občany, to znamená občany Unie. A Belgie potom odmítla otci těchto dětí s tím, že matka už nebyla z určitých důvodů, které soud nezná, už nej, není předmětem toho soudního případu. Tedy tomu otci bylo odmítnuté povolení, pracovní povolení a povolení k pobytu. A Belgie má v úmyslu eh, odeslat eh, toho otce zpátky do Kolumbie. Jestliže ovšem on ale má eh, pečovat o ty nezletilé děti, pak by to znamenalo, že ty děti budou odeslány pryč z území Unie, protože ten otec nebude moci legálně zůstat v žádném jiném státě Evropské unie. A takový odsun Eh, nebo takové vyhoštění dvou nezletilých občanů Unie do třetí země, do Kolumbie, je vlastně zbavuje práva spojeného s občanstvím v Unii ačkoliv v této fázi rozhodnutí je takové, že Belgičané mají zůstat žít v Belgii, ale rozhodnutí eh, toho členského státu odeslat jejich otce, Kolumbíce, jediného pečovatele o tyto nezletilé děti do třetí země, vlastně zbavuje tyto děti práv spojených s občanstvím Unie. To je kategorie uvažování, která je restriktivní, jak taky ukazuje další příklad, příklad eh, slečny Shirley McCarthy. Shirley McCarthy má dvojí občanství, irské a anglické. Ona celý život žila v Anglii, nikdy nevyužila volného pohybu mezi členskými státy jakýmkoliv způsobem. Ona se provdala za jamajského občana Eh, ilegálního imigranta ve Spojeném království. A ona říká, v souladu s Luisem Sambrano, já mám, eh, jak si můj manžel má dostat povolení pobytu proto, abychom mohli žít spolu eh, s manželem na území Unie. A tehdy soud řekl, že ne, přestože proto, abyste mohli vést řádný rodinný život, eh, eh, tak byste měli jít žít na Jamajku, protože na rozdíl od eh, nezletilých dětí v případě Sambráno, vy si můžete vybrat, jestli budete žít na území Unie nebo mimo. A jestliže by slečna McCarthy jela do jiného státu Unie, což může, její muž z Jamajky za ní nemůže Eh, nemůže tam zůstat pracovat a eh, nenaplní tedy článek 7 směrnice o občanstvích ohledně pobytu ekonomicky neaktivních osob. A Eh, přitom eh, judikatura uvádí právo pro všechny členy rodiny žít na, ve stejném místě, ale v případě eh, tady tohoto britského práva to takto není uvedeno a není důsledkem rozhodnutí občana Unie vzít si cizince, že by musela tato občanka Unie opustit o území Unie, což nemusí, protože ona je občankou Unie a může cestovat kamkoliv si přeje. Čili toto byl případ, který nepokra- nepokrývá uh, problematiku práv občanství Unie a slečna uh, McCarthy na rozdíl od otce těch nezletilých dětí nemůže eh, využít tedy odvozená práva uh, od evropského občanství uh, v Spojeném království. A poslední je případ Reči, který se týká tureckého občana, který ilegálně žil v Rakousku, oženil se s rakouskou manželkou a narodili se jim děti s dvojím občanstvím, tedy jak tureckým, tak rakouským. A potom pan Deriči se odvolal na judikaturu Luis Brano a soud uvedl, ano, ty nezlečilé děti eh, eh, musí požívat stejného práva, ovšem musí to být fakticky prokázáno. A o tom rozhoduje vnitrostátní soud zda, jestliže neposkytnutí povolení pobytu panu Deričiho bude de facto znamenat, že tyto nezletilé děti by museli opustit území Unie jako takové. A takže nedávný vývoj judikatury, který se týká občanství Unie, obsahuje složku pro rozhodování o kompatibilitě vnitrostátních legislativy s Evropskou unii v rámci eh, eh, smlouvy o fungování Evropské unie, kdy eh, tedy je přítomná složka volného pohybu, kdy občané unie se fyzicky nachází ve svém státu původu, nicméně ale existuje rozhodnutí spojené s členem rodiny, který je občanem třetí země a který může vést míst za důsledek, že tento občan Unie, nezletilý, malé dítě je vlastně nuceno opustit celé území Unie a tudíž je de facto zbaveno práva spojeného s evropským občanstvím. Takový případ je pokrytý a je důležité si toho být vědomi, protože to může uh, účinnic eh, Evropské unie a jejich členských států to, že nahlížejí jinak na eh, eh, imigrační zákony v, v, v souvislosti se občany třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občanů Unie. Ale vzhledem hm, například z pohledu ústavního práva a odborníků na ústavní právo, eh, si musíme pamatovat a uvědomit, že hlavní část eh, práva evropského občanství je nadále volný pohyb. Čili pokud si vezmeme všechny případy soudního dvora spojené s evropským občanstvím, 90% z nich se týká kontextu občanů jednoho z členských států, který se přesunul do jiného členského státu, kde bydlí, pracuje, podniká a tak dále. A abych se přiblížil k tomu kontextu toho mezinárodního práva soukromého, což je téma naší konference, pak bych se tady přiblížil případům spojeným s příjmeními máme případ eh, Garcia Avelio, což je případ, kdy španělský otec a belgická matka mají dvě společné děti. A tyto děti mají eh, jméno po rodičích podle španělského práva Garcia Berber, to znamená první polovina jména otce a potom příjmení matky, což je v souladu se španělským eh, právem, tedy způsob eh, dávání příjmení. Ovšem ta rodina žije v Belgii a Belgie říká ne, ne, ne, tito občané jsou současně belgičani a pod, proto budou mít pouze příjmení otce, protože tak to zní v belgickém právu a je to podle eh, eh, úmluvy z Hagu z roku 1931 eh, v případě občanů více národností, jakmile mají více uh, občanství, tak podle belgického práva jsou pouze belgičany a na ně se vztahuje belgického, belgické právo. Uh, což je, eh, co, tedy, což souvisí s osobním stavem té dané osoby. A eh, otec tedy podal žalobu k belgickému soudu, belgický soud se obrátil na soudní dvůr a soudní dvůr rozhodl v tomto případě, eh, tedy rozhodl proti názoru Belgie, protože podle práva Unie vy vytváříte významnou překážku tím tou svou úvahou, protože jestliže Belgie považuje tyto děti za pouze za Belgičany, kteří mají mít pouze příjmení otce, pak Španělsko tyto děti bude považovat nebo může považovat pouze za Španěly, kteří tudíž mají mít příjmení obou rodičů. A v oficiálních dokumentech Španělska i Belgie potom tyto, tyto děti by měli odlišná příjmení. A co se potom stane s jejich identitou, s jejich prokazováním eh, totožnosti při cestování ve zbytku Unie. Takže soudní dvůr řekl, že jestliže i podle belgického práva výjimečně je možná volba jiného příjmení než mechanická aplikace příjmení otce, pak Belgie má mít dostatečně otevřenou mysl, aby aplikovalo tuto výjimku i na tyto případy, kdy ty děti nejsou pouze belgickými občany, ale kromě toho mají občanství i jiného státu, v tomto případě Španělska. Takže nyní ty děti se jmenují Garcia Weber v celém celé Evropské unii, protože jinak by to představovalo překážku jejich volného pohybu. Ale když navážu na tento příklad, eh, odborníci na mezinárodní soukromé právo znají případ Grunting pol kdy eh, jako odborník na mezinárodní soukromé právo, to považuji za ještě zajímavější, protože to je čistě německá rodina, německý otec, německá matka, a žijí jako, a pracují v Dánsku, kde se jim narodil syn. A Dánsko, na rozdíl od Německa i od Belgie, spojuje osobní stav člověka nikoli s jeho občanstvím, ale s obvyklým bydlištěm. Takže E, právo, e, takže jestliže se to dítě narodí dvěma německým rodičům, tak e, obvyklé bydliště je Dánsko a tudíž dánské právo umožňuje rodičům zvolit dítěti příjmení podle svého rozhodnutí. Oni se rozhodli, že dítě bude mít příjmení otce Grünken, pomlčka a, a příjmení matky Grünken, pomlčka Paul. A po deseti letech um, se tedy ta, eh, ty manžele rozešly a jeden z rodičů se vrátil s tím dítětem do Německa a eh, teď se měli zapsat na radnici v Německu, kde ten jeden rodič s tím dítětem tedy se usadil. A tady na matrice jim řekli, to je německé dítě, takže příjmení toho dítěte musí být v souladu s německým právem, protože podle německého práva je to závislé na občanství a pak se jmenuje pouze Grunkin, jako třeba v případě belgického práva. A oba rodiče, přestože se mezi tím rozvedli, se naštěstí dohodli, že to dítě má nadále mít stejné příjmení jako na počátku a e, podali, to, podali žalobu k soudu. Německý soud e, poslal předběžnou otázku k soudnímu dvoru a soudní dvůr rozhodl, myslím, velice vhodně, že jakmile jste jednou zákonným způsobem získali v některém členském státu e, Obča- osobní stav spojený s tou v souladu s mezinárodním právem od kompetentního úřadu v okamžiku, kdy jste tedy tento stav získali. Všechny ostatní členské státy, včetně členského státu, jehož je ta osoba občanem, musí tento status uznat s jedinou výjimkou známou v mezinárodním eh, právu a to je výhrada veřejného pořádku. Nicméně Německo nemohlo namítnout nic z titulu veřejného pořádku a tudíž eh, soud uvedl, že to není otázka volby práva, ale uznání eh, právního postavení, které již bylo jednou legálně získáno v okamžiku narození dítěte, kdy dostalo svoje příjmení. Já doufám, že tyto příklady eh, poukazují na význam mezinárodního soukromého práva v souvislosti s evropským občanstvím. A proto je opravdu eh, třeba ocenit, že Evropský parlament a e, právní výbor e, uspořádali e, tento workshop. Je mi velkým potěšením, že jsem se mohl zúčastnit tohoto úvodního zasedání, protože evropský zákonodárce v jakékoliv legislativní proceduře, která je vhodná pro toto téma, je to samozřejmě téma, které se dotýká občanů, přijímá vlastně tato nová pravidla eh, ve smyslu eh, eh, aplikovatelného práva s tím, že i to prvotní úsilí v oblasti evropského práva se týkalo římské smlouvy a e, to znamená, že vychází z zpráva smluvního, potom bylo nařízení Řím 1, nařízení Řím 2 o nesmluvních povinnostech a potom celá série dalšího práva, jako e, právo e, aplikované pro rozvody a rozluky. A nyní máme nařízení 650 z roku 2012 o dědictví e, a o němž bude hovořit Eh, kolega odpoledne, ale takzvané nařízení Brusel, které eh, uvádí působnost soudů a uznávání a vykonavatelnost rozsudku, eh, to musím také zmínit, protože bych chtěl zvlášť ocenit významnou kvalitní práci, která byla odvedena Evropským parlamentem a především právním výborem v rámci revize nařízení Brusel 1, které eh, bylo přijato v reformulované eh, verzi v prosinci 2012 těsně před Vánocemi. A tato přeprac- toto přepracované nařízení uvádí řadu legislativních odpovědí na uh, judikáty soudního dvora, které byly přijaté během platnosti předchozího nařízení Brusel 1. A my všichni víme, že předchozí verze nařízení Brusel 1 eh, bylo jakýmsi dítětem bruselské úmluvy, a ta prvotní úmluva, která nadále je silně poznamenaná eh, nebo eh, nařízením Brusel 1 ve své původní formě, byla projednána vš- vlastně v 60. letech, kdy eh, země zvykového práva ještě nebyly eh, členy Jus komune eh, tedy Evropského společenství té doby, a pak byla přijatá umluva o přistoupení a tak dále ale to bylo jaksi všechno potom teprve důkladné přepracování této problematiky proběhlo v posledních letech z iniciativy Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady, takže toto je skutečnou známkou kvality legislativních procedur. A já bych chtěl jenom upozornit na dvě změny tohoto nového nařízení, které určitě povede ještě k dalšímu vývoji judikatury, nejenom proto, že dřívější judikatura, že by nebyla do, správná, ona byla správná za tehdejšího stavu legislativy. Ale legislativa se změnila a judikatura se bude vyvíjet rovněž. A Chtěl bych zvlášť upozornit na článek 1 a 2, kde nové nařízení uvádí výjimka z obecného pravidla letispendence, to znamená provedlo, podle něhož e, soud e, v druhého a třetího stupně se obrací na soud, e, na nějž bylo, se e, žadatel obrátil jako první a tento první soud žádným způsobem e, aplikuje e, toto e, příslušné právo. Nyní z toho existuje výjimka a ta výjimka se týká dohody e, v, v týkající se výlučné pravomoci soudu. I tehdy, kdy e, je e, tedy první soud, který první začne projednávat tuto záležitost, ale není příslušný. Potom druhý soud je ten, který je uvedený v takové dohodě. Pak druhý soud rozhodne o platnosti ustanovení o působnosti v uvedené smlouvě a první soud, na nějž eh, se hm, obrátili, musí tedy čekat na toto rozhodnutí. To je významný posun eh, v judikatuře, kterou eh, možná odborníci mezi vámi znají jako Gasser, případ Gasser. A to tež platí i pro článek 33 a 34, kde nyní v novele případu vůzu je možnost, aby v případě eh, eh, litispendence před soudem ve třetím země soud členského státu, který je, eh, který má tedy působnost podle evropského práva, bude nicméně moci čekat, eh, pozastavit řízení, dokud nerozhodne soud třetího státu, zvláště potud, pokud rozsudek tohoto eh, soudu třetího státu eh, má účinnost v, ve státu toho prvního soudu. Či já si myslím, že tato věc ukazuje, že soudní dvůr a zákonodárce, eh, jehož jsme nyní hosty, tedy Evropský parlament, naplňují navzájem komplementární role v posunu vpřed oblasti eh, občanskoprávní spravedlnosti a doplňují také potřebné Eh, předpoklady pro evropské občanství a dochází tedy k posunu eh, postavení občanů tak, aby eh, soubor práv Eh, která eh, eh, občané požívají, aby je členské státy jich nemohly zbavit. A současně je to soubor práv obsahující volný pohyb a kontakt s dalšími právními systémy než vlastní systém, ten vnitrostátní. Proto je důležité, aby byla absolutní přesnost a předvydatelnost toho, jaký soud eh, je, má eh, eh, působnost pro daný případ, které právo se bude na ten daný případ vztahovat a kde ten rozsudek bude uznaný a vykonaný a za jakých podmínek. To si myslím, že je téma této konference. Soudní dvůr je velice citlivý na pokrok a ladění legislativních eh, opatření a já jsem velice šťasten, že jsem se mohl Um, zúčastnit a přednést na počátku pár myšlenek na tomto fóru, na kterém bohužel nebudu moci zůstat, protože za půl hodiny budu muset um, jinám v Brus, Bruselu a odpoledne um, budu muset zasedat v rámci Velkého senátu v Lucemburku, ale děkuji vám za pozornost. Bardzo dziękuję, profesorze. Velice vám děkuji, pane profesore Lenarce, za toto velice zajímavé expoze s příklady, které známe z našeho obyčejného reálného života a to jste vy, kteří o tom rozhodujete u soudu. Ty příklady těch obtížných eh, okamžiků, které vlastně jsou překážkami uh, Eh, dělajícími složitý život pro evropské občany, tak ty příklady, které jste nám ukázal, svědčí o tom, že je možné to vyřešit, pokud je zde minimální dobrá vůle. Pane profesore, velice děkuji. Děkuji také, že jste ocenil naši práci uvnitř Evropského parlamentu. A já osobně jsem měl to potěšení, že jsem byl zpravodajem během revize Bruselu 1. Je to velice obšírná oblast, věnovali jsme se tomu dva roky a chtěl bych zdůraznit, že s jednotlivými předsedy byla vynikající spolupráce a vůle jak Evropské komise, tak rady, tak parlamentu umožnila dosáhnout velice dobrého, podle mě, finálního stádia, jenž nám umožnilo Eh, dá trošku pořádek do eh, rozsudku Evropského soudního dvora a jejich výkonu. Pane profesore, ještě jednou vám vedece děkuji. Nyní vítám pana Alana Šatara, našeho dalšího řečníka, ministra spravedlnosti eh, Irské republiky, který nám představí stručně jaké jsou cíle irského předsednictví v oblasti občanského práva na 6 měsíců. Děkuji, pane předsedo. Takže bych vám a eh, rád řekl, že jsem mimořádně potěšen, že zde dnes s vámi mohou být. Eh, myslím, že eh, výbor Jury odvádí vynikající kus práce v oblasti občanského práva a přispívá k dělnému a přátelskému duchu práce v těchto věcech. Bylo by mimořádným potěšením a vyslechnout si projev místo předsedy Evropského soudního dvora právě. Irsko eh, teď převzalo předsednictví a já jsem se stal ministrem spravedlnosti. A teď probíhá tato konference. Pro mě, jako pro právníka, totiž eh, bylo specialitou a já už samozřejmě nevedu žádnou právní praxi teď jako minister, ale eh, věnoval jsem se eh, rodinnému právu a soukromému právu eh, v mezinárodnímu. A, váš projev se tedy dnes týkal věcí, které mě nesmírně zajímaly a na kterých jsem pracovali, na kterých jsem pracoval více než 30 let a který, které hm, jejichž reformy budu představovat jak v Irsku, tak v rámci eh, mezinárodního práva soukromého, kde máme eh, společný eh, zájem na tom, aby se reformy prováděly společně v zájmu občanů Evropské unie. Velice se těším, i když bohužel tady s vámi nebudu moci být po celou dobu na výsledky eh, vašeho jednání a na dokument, který eh, se bude týkat eh, komparativní analýzy dědictví v Evropské unie. V současné době v Irsku řešíme hm, právě otázky rodičovství a rodinného stavu, které z tohoto vyplývají. A já bych ty otázky náhradního rodičovství, e, kterým se budeme e, věnovat, e, se jim rád zabýval podrobněji, takže se těším velice na ty výsledky vašeho jednání. Já mm, bych vám teď chtěl představit program irského předsednictví samozřejmě jsou priority, eh, které chceme dosáhnout a budeme potřebovat pomoc a spolupráci eh, výborů Jury i Libe. Je tady celá eh, řada otázek, o které nám opravdu v Irsku jde a které jsou mým osobním, které mě osobně leží na srdci. Stejně tak jako jsou důležité pro Evropskou unii. Už jsem říkal eh, kolegům eh, u snídaně, že eh, Zatímco dříve se tady řešili pouze čtyři, nebo tady se řeší pouze čtyři hlavní otázky. My jsme jich třeba chtěli řešit až 1,50. A, a měl bych tedy říci, že chceme dát prioritu zejména těm opatřením, které, eh, která mohou přispět k eh, růstu a eh, zaměstnanosti, ale ne výlučně. Moje prezentace eh, se bude zaměřovat tedy na eh, právo občanské, ale samozřejmě my se chceme zaměřit na oblasti eh, vnitra i přistěhovalectví, které mohou také přispět k hospodářskému růstu. Jsou to věci, jako je konfiskace aktiv z trestné činnosti a kompenzace v rámci Evropské unie, které mají odstranit eh, finanční motivaci pro trestnou eh, činnost. V oblasti přistěhovalecké politiky je důležité eh, dosáhnout řádné rovnováhy mezi ochranou evropských hranic a mm, prostupností pro legální pracovní sílu. Máme tady návrhy, jako, které se týkají vnitropodnikových transferů a sezónních pracovníků. Také je důležité, abychom při naplňování přistěhovalecké politiky konali lidským způsobem a uznávali individuální práva dospělých občanů eh, v Evropě. A proto mě tak eh, zajímala ta část eh, projevu pana místopředsedy, kdy hovořil o mm, případu Zembráno. Tento, to rozhodnutí bylo vydáno teprve velice nedávno, když já jsem nastoupil do úřadu ministra, vní, eh, e, ministra spravedlnosti. A i v Irsku jsme uplatňovali e, toto rozhodnutí a díky tomu jsme byli e, schopni vyřešit asi tisíc žádostí jednotlivců, kteří se snažili o vyřešení eh, svého práva na pobyt. Čili eh, jsou to věci, které, eh, měly přímý nebo, které byly přímo nebo nepřímo ovlivněny případem Zembránu. Naše ekonomika má mm, je ekonomikou 500 milionů eh, v obyvatel a uvědomme si, že v globálním kontextu eh, jednotný trh představuje 20 eh, globálního vývozu i dovozu. Význam našeho obchodního prostředí představuje jak příležitost, tak výzvu i pro občanské právo. My se budeme eh, zaměřovat primárně na ty instrumenty, jak jsem říkal, které mohou eh, co nejvíce přispět k eh, růstu a k zaměstnanosti. Chceme především vytvořit příkaz pro, evropský, evropský příkaz pro zachování účtu, a to velice brzy. Důležitým aspektem tohoto návrhu je, že uznává zásadní Eh, problém pro podniky, které eh, fungují v přeshraničním prostředí. A sice eh, dobrání se v odškodnění, když se něco pokazí. Je velice důležité vědět, co dělat za které situace. Když ti, kteří, kterým jste prodali zboží nebo služby v jiném státě, vám nezaplatí. Čili tento evropský příkaz má eh, eliminovat eh, riziko v eh, přeshraničním styku tím, že usnadní mm, dobývání dluhů přes hranice. Potom tady máme vytvoření nového evropského ehm, postupu, který umožní věřiteli mm, snadněji se domoci v zablokování a získání prostředků z, dluhu, z účtu dlužníka. Toto má pomoci podnikům, zejména malým a středním podnikům, a také to má usnadnit výkon rozsudků v těchto přeshraničních eh, sporech. Takové bezpečnější eh, podnikatelské prostředí eh, povede k zvýšení podnikatelské aktivity. A to vzhledem k hospodářským obtížím, se kterými se členské státy nyní setkávají, je mimořádně důležité. Ten návrh také eh, zaplňuje mezeru v mezi stávajícími instrumenty v oblasti občanského práva. protože nedávné přepracované znění Bruselu 1 eh, eh, se sice zaměřilo na různé režimy v jednotlivých členských státech k zmrazování prostředků a Ale získání těchto prostředků eh, je samozřejmě další návažno, návaznou věcí. Potom tady máme náležitou ochranu dlužníka, aby eh, a zajištění toho, aby eh, ta procedura nebyla tak složitá a těžkopádná, aby odrazovala věřitele od používání. Těšíme se na konstruktivní spolupráci s výborem Jury v této věci. Potom samozřejmě Podnikání není nikdy bez eh, eh, rizika. A pokud jde o přeshraniční eh, insolvenční řízení, je důležité, abychom měli řádné postupy zavedené tak, aby to pomohlo poctivým podnikatelům a životoschopným podnikům a vyhnout se a také a také, aby to eh, pomáhalo eh, jednotlivcům dostat se z ničivého sevření dluhů, například z hypoték. Eh, komise představila 12. prosince návrh na nařízení, kterým se upravuje insolvenční řízení. Ten návrh byl velice na čase, protože v tom konkrétním týdně, v týdnu my jsme třeba v Irsku právě přijali zásadní reformu legislativy o v osobních bankrotech, která má fyzickým osobám nabídnout alternativu k bankrotu a má umožnit strukturálně mimosoudní vyrovnání dluhů a dosažení vyrovnání s, za pomoci eh, osobního insolvenčního poradce, jak jim říkáme. A také by to mělo umožnit eh, po celé Unii nejenom uznávání eh, rozhodnutí v bankovní, tedy v insolvenčních řízeních, ale eh, také by to mělo zajistit eh, uznávání nových nekonfrontačních způsobů urovnání dluhu. A také to zajišťuje eh, v jiné prostředí, ve kterém mohou tyto věci být řešeny v závislosti na konkrétních podmínkách samozřejmě. E, to, ta stávající úprava e, bankrotů funguje docela dobře, ale e, je potřeba některé aspekty vyjasnit a modernizovat. Dávám příklad. Jeden takových aspektů se týká to, o čem jsem hovořil dříve, a sice hlavní těžiště zájmu dlužníka. A typ tzv. nebankrotových mechanismů. Čili ty insolvenční eh, postupy a jejich modernizace by i nadále mohly vést k, by, by mohly vést k posílení eh, jednotného eh, trhu. Máme tady zásadní problém se zadlužeností, kterým trpí naše podniky i občané psávající složité hospodářské situace, takže tím by se to mohlo také pomoci. A, a jde také o to, abychom se vyhnuli eh, v okamžitým eh, likvidacím a spíše dali eh, přednost restrukturalizacím a zároveň udrželi rovnováhu mezi právy a očekáváními věřitelů a dlužníků. Tam, kde je to rozumné, mají se dlužníci finančně restrukturalizovat tak, aby se nemuseli eh, nacházet v eh, situaci bankrotu nebo v případě společnosti, eh, aby společnost nemusela jít do likvidace. Vytvoření nových postupů eh, si, eh, vytvoří, eh, si bude vyžádat otevřený přístup parlamentu, komise i rady. A vím, že jako Irsko i jiné státy nedávno modernizovaly své insolvenční právo a jiné na tom pracují. A mimochodem na neformálním eh, zasedání eh, Rady pro eh, mm, spravedlnost a vnitro jsme minulý týden v Dublinu se zabývali konkrétními návrhy a myslím, že ministři zareagovali velice, velice pozitivně. Ten návrh je prioritou a máme eh, na něj naplánováno šest jednacích dnů pracovní skupiny a doufáme, že se nám podaří dosáhnout zásadního pokroku. Posílení eh, eh, právního rámce pro přeshraniční obchod. Potom jsou tady v odlišnosti mezi právem prodejním v nebo kupním eh, v eh, jednotlivých členských státech a to odrazuje spotřebitele. Proto chceme eh, nařízení o společném evropském právu prodeje, které by vytvořilo nový zvláštní režim alternativní pro poskytování digitálního obsahu v přeshraničních transakcích. Pokud si ho strany zvolí, tak by bylo, byl tento režim nadřazený Eh, v národním eh, právům v tomto případě. A týká se to transakcí eh, mezi podniky i mezi jednotlivci a podniky. Ten nový systém nemá nahradit národní kupní právo, ale má vytvořit alternativní systém, který by měl eh, zásadním způsobem eh, přispět k eh, růstu vnitřního trhu, protože, jak víme, ten je založen na vysoké úrovni ochraně spotřebitelů a svobodě smluvní. Také je na to naplánováno šest pracovních dnů nebo jednacích dnů pracovní skupiny na úrovni rady a vím, že se tam bude zkoumat nebo přeskoumávat se to nařízení článek po článku. Toto konkrétní opatření eh, se rodí velice pomalu, protože eh, existují na něj velice různorodé názory. A v kontextu různých debat, eh, které probíhají, je zřejmé, že bude možné dosáhnout kompromisu, který napomůže jednotnému přístupu mezi radou a parlamentem. A částečně tedy potom bude možné, aby to opatření se eh, tedy eh, stalo právním eh, předpisem, aniž by to prošlo nezbytnými, tedy zbytečnými průtahy. Možná, že bude dohoda o tom, že se to omezí jenom na digitální nebo na online transakce v digitálním oblasti. A myslím si, že je důležité, aby v kontextu přeshraničního obchodu, o kterém všichni víme, došlo k eh, podstatnému eh, nárůstu, protože eh, tam často se používají, používá internet. Spotřebitelé chtějí produkty prodávané po internetu a je třeba, aby spotřebitelé po celé Evropě lépe věděli, že jsou chráněni případě, že se ty transakce nevyvedou. Takže já doufám, že tady bude dosaženo eh, skutečného pokroku za irského předsednictví. I když eh, tady jsou eh, odlišné názory, ale doufám, že nakonec se nám podaří dosáhnout schody tak, abychom mohli pokročit v, alespoň v online transakcích, kterých je v Evropské unii stále více. Potom e, vím, že Jury za to primárně nezodpovídá, ale přesto bych chtěl e, zmínit e, v nařízení o ochraně údajů, která má zásadně modernizovat stávající úpravu. Má posílit kontrolu jednotlivců nad svými osobními údaji a zvýšit tak důvěru v digitální ekonomiku. A to by mělo vést opět ke zvýšení ekonomické aktivity a posílit tedy digitální ekonomiku. A to je součást té růstové agendy, kterou podporujeme. Má se zde eh, lépe harmonizovat, eh, mají se zde eh, lépe harmonizovat standardy ochrany v údajů po celé Evropské unii. Vím, že se odhaduje, že hodnota evropské internetové ekonomiky by mohla být až 5 HDP v nadcházejících eh, letech a by eh, také, pokud se digitální agenda plně naplní, eh, mohla vytvořit až 5 milionů nových pracovních míst. Ukazuje se, že osobní, tedy transfery osobních údajů mají stále globálnější povahu a mm, to by také mohlo zvýšit atraktivitu EU, co by místa pro podnikání. Má se zde zjednodušit eh, prostředí pro podnikání a tedy eh, zatraktivnit EU eh, e jako investiční místo pro investice. Doufujeme, že to tedy podpoří v podnikatelské aktivity a růst, a toto je opravdu jednou z našich priorit. Už proběhla jednání na úrovni pracovní skupiny a vím, že tady existuje pozitivní v atmosféra pro toto a my jsme naplánovali 15 jednacích dnů pracovní eh, skupiny a, proto to považujeme za velice důležité. Nechci končit, aniž bych eh, odkázal na další eh, opatření, která by měla usnadnit pokrok. Některá z nich máte dnes na programu. Já si myslím, že je zejména důležité, evropský, že je tady evropský ochranný příkaz v občanských věcech. To je velice důležité, aby jednotlivci, eh, který, kteří například byli hm, obětmi eh, občanského eh, tedy domácího násilí v jednom členském státu a potom navštíví jiný členský stát a budou tam mít dokonce i přechodný pohyb, tak aby ten násilný partner je nemohl pronásledovat do druhého členského státu s tím, že už ta ochrana udělená v jednom členském státu neplatí a terorizovat tak dále svého rodinného člena. Jsem si jistý, že e, s tím se nám podaří velice dobře e, pohnout. Jako někdo, kdo dlouhá léta byl rodinným právníkem, na tom mám e, mimořádný osobní zájem. Také mám zájem na Eh, v manželských vlastnických eh, vztazích a na eh, v majetkových vztazích, pokud jde o registrovaná partnerství. Vím, že tady jsou různé návrhy ohledně toho, kterých majetků by se to mělo týkat, jestli by se to mělo týkat penzí a dalších aktivit mimo realit a vím, že některé členské státy mají problémy s registrovaným partnerstvím a zatímco jiné se domnívají, že ty dva instrumenty by se měly eh, prakticky řešit zároveň a mm, měly by se eh, uzákonit eh, současně. Takže my se konstruktivně pustíme do těchto věcí a doufejme, že to bude produktivní. Závěrem bych, pane předsedo, řekl, že Irské předsednictví před sebou má eh, naplněný a náročný program v oblasti eh, občanského práva a eh, dozajista naším cílem je přispět k růstu a v zaměstnanosti, je zřejmé, že tato opatření mohou přispět i ke zlepšení fungování vnitřního trhu a tak přispět k naší hospodářské strategii. S tímto cílem budeme pracovat a budeme se eh, snažit přispívat pozitivně k unijní ekonomice. Zároveň však nebudeme pomíjet eh, sociální otázky a sociální opatření, eh, která jsou nesmírně důležitá v oblasti občanského práva a chtěl bych, eh, chtěl bych říci, že jsem si jistý, že ta práce, kterou děláme a kterou vy děláte, má eh, přímý dopad na životy milionů občanů po celé Evropské unii a eh, proto se velice těším na naši konstruktivní spolupráci v nadcházejících týdnech a měsících a doufám, že na konci června budeme za sebou mít solidní výsledky pro Evropu, eh, které eh, vzniknou z eh, příspěvku, který doufáme, že se nám podaří přinést. Bardzo děkuji, pane ministře. E, velice vám děkuji, pane ministře, za vaše velice důležité a zajímavé expoze o prioritách irského předsednictví. Přejeme vám hodně úspěšné práce a chci vás ujistit, že budeme s vámi konstruktivně spolupracovat, jsme vám stále k dispozici, jsme připraveni s vámi diskutovat a vyměňovat si názory v průběhu těchto následujících měsíců vašeho předsednictví. Ještě jednou vřelé díky a teď, dámy a pánové, přejdeme k naší pracovní části našeho semináře. Budeme mít tři zasedání. Začneme teď první zasedání, první blok který je věnován různým aspektům mezinárodního práva soukromého. A vzhledem k tomu, že už máme trošku spoždění, tak si umožní, dovolím dbát na to, abyste nepřekročili čas, který byl každému z vás vyčleněn, abychom mohli poté také diskutovat o, po všech těchto prezentacích. Eh, když eh, pracuji ve výboru po právní záležitosti, eh, Evropského parlamentu. Jakožto zpravodaj jsem mohl sledovat vývoj mezinárodního práva soukromého uvnitř Evropské unie. Jednak máme nařízení Řím 3, který se týká odluky a rozvodů přeshraničních snědcích. To byla velice zajímavá práce, jak z hlediska formálního, tak i z hlediska obsahového protože to bylo poprvé, co takovýto postup zesílené spolupráce fungoval. 12 států se rozhodlo spolupracovat zesíleně v oblasti tohoto práva. Jedná se o rozvody mezi partnery, respektive mezi manželi různých národností a tyto otázky velice důležitě ukázaly rozsah této problematiky, jakým problémům čelí každodenně občané, kteří těží z této svobody, z tohoto volného pohybu na území Evropské unie, kteří mění pracoviště, měří, mění bydliště. A je tedy velice obtížné najít nějaké řešení, které by skutečně vyhovovalo všem právním řádům. Byla to skutečně obrovská práce, to jsme mohli sami konstatovat, když jsme pracovali na nařízení Brusel 1. Pan Lenárc už to tady zmiňoval, takže se k tomu nebudu vracet. To, co chci teď říci, je, že finalizace této velice dlouhé a obtížné práce eh, odpovídala našim očekáváním, protože díky této práci máme nyní lepší přístup k spravedlnosti nejenom podniky, ale i občané mají lepší přístup a zaměstnanci. To tež platí i pro e, dědické právo. V této oblasti jsme rovněž mohli vyplnit existující mezery a odstranit obrovské finanční a právní překážky, které ještě e, e, znemožňovali občanům jejich život a komplikovali jim jejich život, zejména v takových těžkých situacích, kdy ztratíte svého bližního. Takže nyní ta spolupráce je velice těsná, velice úzká, je mnohem více obchodních vztahů, občané v Evropské unii jsou stále mobilnější a to všechno samozřejmě přináší nové možnosti, ale i nové výzvy. A čím více je uh, silnější politická a ekonomická integrace, tím více je pocitována i potřeba eh, této právní integrace. Této právní integrace, která nám umožní lépe řešit jak problémy občanů, tak i problémy podniků, jež často vyvěrají z rozdílnosti právních řádů v občanskoprávních vztazích. Je nutno říci, že automatické vzájemné uznávání soudních rozhodnutí a aktu občanského práva odráží <clears throat> rostoucí důvěru mezi jednotlivými právními systémy a řády. A to není pouze výsledek lepší mobility, ale je to i výsledek univerzitních studií. Že studenti stále více studují eh, právní řády ostatních států, ale to nám nebrání, abychom se snažili vytvářet i harmonizované společné pravidla, které by platily pro všechny. A tato pravidla se snaží pokryt veškeré situace, které vyplývají z jednotného trhu a z volného pohybu osob. Otázka, která vzniká, je následující. Chceme evropský kodex mezinárodního evropského soukromého práva? Vedlo by to k harmonizaci tohoto práva? To je ta velká výzva a velká otázka, na kterou bychom měli najít odpověď a myslím si, že se na to dnes také podíváme eh, a pokusíme se hledat odpověď. To je tedy vše z mé strany a nyní už bez zdržování bych chtěl dát slovo paní eh, Paraskevi Mišu, která je ředitelkou odboru pro Civil Justice v Evropské komisi. Máte slovo, paní kolegyně. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského i národních parlamentů, jménem Evropské komise chci říci, že je mi velkou ctí eh, zúčastnit se tohoto workshopu. Ehm, věnuje se významné diskuzi vzhledem k tomu, že rok, aby rok 2013 byl úspěšným rokem pro evropské občany. A jak toho můžeme dosáhnout? Dnes evropský prostor spravedlnosti je hmatatelnou skutečností, podobně jako jednotný trh a ekonomická měnová unie. Spravedlnost, občanství a základní práva jsou klíčovými hodnotami, a nedílnou součástí evropského modelu společnosti. Lidé jsou schopni efektivně vykonávat svá práva, kdykoliv chtějí cestovat, dočasně nebo trvale do jiné evropské země, proto aby tam studovali, pracovali, založili rodinu, eh, podnikali nebo trávili důchod. Bylo dosaženo pokroku v oblasti občanského i obchodního práva, také v souvislosti se soukromým mezinárodním právem, kde občané dnes mají rychlejší a jednodušší cesty, jak prosadit svá přeshraniční práva a po přijetí nařízení Brusel jednak kde jste vy byl zpravodajem, rozsudky se mohou také požívat volného pohybu na území Unie od roku 2015. Občané využívají silnějších eh, spotřebitelských práv při obchodování online v rámci jednotných pravidel. Společná pravidla byla stanovena v oblasti občanské odpovědnosti a smluvního práva. Ochrana dětí a eh, manželů eh, byla prosazena tak, aby po rozvodu rodičů děti mohly trvale být v kontaktu s oběma rodičemi, mm, rodiči. Zítra eh, obecná pravidla všech aspektů občanského života o rozvodu a dědictví e, byla přijata dvě nařízení, co se týče e, návrhu, dvě, dva návrhy týkající se rodiny a manželství e, a další pravidla usnadní život občanů, kdykoliv cestují do zahraničí. Pracuje se také o, e, na dalších typech legislativy, jak říkal pan ministr, a to především také díky zpravodajům e, panu e, Lenartovi a dalším. Na začátku roku 2013, tedy roku evropských občanů, místo předsedkyně Redingová řekla, že lidé očekávají konkrétní výsledky od Evropy my chceme nadále eh, jaksi pomáhat prosazovat občanská práva a civilní spravedlnost a mezi jednotlivými alternativami je patrné, že je potřeba zlepšit eh, prostor spravedlnosti a eh, v tomto bodě komise je velice vděčná Evropskému parlamentu za to, že realizoval komplexní studii o evropském právu mezinárodního soukromého práva eh, v dnešní době. A komise chce navrhnout doplňující nástroje, které vyřeší existující nedostatky a poslouží k další kodifikaci občanskoprávního aky. Musíme doplnit evropský prostor spravedlnosti v některých oblastech a postupujeme krok za kropem na základě cestovní mapy, která byla stanovena pro implementaci štokholmského programu. Letos a v příštím roce komise navrhneme a, a přispějeme vlastně dále k této práci a současně s, sledujeme a podporujeme výzkum a diskuzi a musíme mít stále na paměti, že předkládané návrhy kodifikace otevírají politické diskuse na toto téma, což znamená významné výzvy a otázky, na které je potřeba odpovědět dříve, než začneme. Velmi stručně bych chtěla zmínit několik opatření ohledně spravedlnosti a růstu, tak, eh, o kterých detailně hovořil pan ministr. Za prvé jsou to návrhy týkající eh, se eh, nesolventnosti, které komise předložila Radě a Evropskému parlamentu 12. prosince. Tyto byly předloženy, tyto návrhy byly přeloženy spolu s se sdělením, které pan ministr velmi dobře popsal, to znamená, e, co nařízení obsahuje. Nicméně chtěla bych říci, že toto nařízení je teprve prvním krokem. Po sdělení, které jsme také vydali, komise startuje proces e, úvah o novém evropském přístupu k problematice e, nesolventnosti podniku, podniků budou následovat veřejné konzultace a e, problematika řešení e, situace před zadluženosti podniků i osob v podniků, které e, by dostaly druhou šanci na místo tedy vyhlášení bankrotu. Komise spolehá na podporu Evropského parlamentu a národních parlamentů aby eh, věnovali této problematice potřebnou pozornost. Potom samozřejmě existuje Eh, návrh eh, evropského eh, ochranného roz, ro, rozkazu, kde pan Bartazáry již zaznamenal velký pokrok jako zpravodaj v této oblasti a za tomu děkujeme. Na závěr bych chtěla říci, že očekáváme, a, a existuje tu celá řada těch návrhů, které zmiňoval pan ministr, že očekáváme e, rychlý pokrok a postup v radě i v parlamentu na tato témata i v oblasti e, smluvního práva za irského předsednictví a jestli se nepletu, jedná se o sedmé irské předsednictví a já jsem přesvědčena, že oni dokážou Eh, tento proces tedy vést velice úspěšným způsobem. Přeji jim mnoho úspěchu v jejich předsednictví, tak aby tato opatření byla přijata a poskytla další právní jistotu, aby přispěla dalšímu růstu a budou ku prospěchu podnikům i občanům. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much, <clears throat> Mrs. Michu. Děkuji vám, paní Mišu, a, a další Věc, kterou se budeme zabývat, je eh, směrnice, eh, která se týká eh, mediace v občanských a obchodních věcech. K tomu máme dva řečníky. Nejdříve je to v kolegyně z Evropského parlamentu Arlene McCarthy. Arlene, máš slovo. Děkuji. Jsem velice rád, že dostávám příležitost představit vám práci, kterou tady vedeme na eh, výboru pro eh, právní záležitosti a kterou eh, podpořil celý Evropský parlament. Možná, že začátkem bych uvedla, že jako politička zákonodárkyně dostávám od voličů žádosti o pomoc Ehm, jsou to lidé, kteří eh, jsou v přeshraničních sporech, eh, rodinných sporech, eh, které se týkají alimentů, v nemovitosti, bydlení. Jsou to podniky, které chtějí zaplatit z jiných členských států. A jsou to jiné problémy. A oni se na nás obrací, co by na jejich zástupce v Evropském parlamentu, abychom jim pomohli. A my víme, že obrátit se na soud je drahé. A, a Zejména podniky z mého regionu, eh, 45% z nich řeklo, že by eh, nežalovalo u jiného soudu v Evropské unii, kdyby šlo o dluh menší než 50 tisíc eur, protože nakonec by zaplatili více, než, eh, více na nákladech. Takže proč platit více, než to, kolik nakonec vysoudíte? V naše eh, závěry eh, tedy ukazují, že mediace může být velice užitečný nástroj jak pro spotřebitele, tak pro podniky a eh, my chceme členským státům naznačit, že mají více propagovat mediaci, měli by více školit mediátory, podporovat přijímání dobrovolných kodexů. A náš výzkum ukazuje, že nejlepší postup v mediaci je, že je tady 70% eh, úspěšnost v mediaci a 80% eh, v případě, že strany si dobrovolně mediaci zvolily. Ale pouze 1%, 1% eh, stran v současné době používá mediaci, čili tady se ukazuje, že se to moc nevyužívá. E, soudní řízení trvá 331 až 440 dnů a často e, e, může stát v průměru tedy 12 000 eur. A pokud se člověk sou, soudí o 40 000 euro, tak to trvá v průměru 330 dní, zatímco mediace by trvala 87 dní a stála by zlomek určitě méně než 10 000 eur. Takže eh, jsou tady velké možnosti eh, pro eh, rozjezd mediace. Jeden mediátor mi řekl, že za rok vyřeší 115 sporů, 100 z nich dořešil do týdne. V Belgii tady je asi tisíc akreditovaných mediátorů. Dohromady vyřešili 3500 případů. A zatímco eh, soudy ve stejném počtu eh, jich vyřešili, tedy soudu, eh, u soudu jich zbývalo nějakých 6 tisíc. Můžeme se tedy zabývat tím, jak rozjet mediaci ve větším. To pravidlo bylo schváleno v roce 2008. Měli jsme předtím v roce 2006 a 2007 dvě slyšení, měli jsme online připomínkové řízení tehdy poprvé na tomto výboru eh, jsme se rozhodli pro eh, připomínkové řízení online a celá řada stran se nám ozvala. A eh, ukázalo to a přesvědčilo nás to tehdy na výboru, že je na čase tu směrnici navrhnout. A řada lidí si tady tehdy myslela, že je to, byla, byla, se k tomu stavila skepticky, ale hodně lidí chtělo mediaci používat. Čili eh, ta směrnice eh, usnadňuje používání eh, v mediace, posiluje určité právní záruky a to je velkým přínosem pro občany i subjekty. Každému soudci v EU to dává možnost navrhnout mediační jednání a, nebo dokonce ho nařídit. A po mediaci mm, může eh, prohlédnout, eh, pro, eh, může soud prohlásit mediační výsledek za, může mu dát sílu soudního rozsudku. A směrnice samozřejmě zajišťuje, aby mediace probíhala v ovzduší vzájemné důvěry a to, že důkazy nebo prohlášení předložené během mediace nemohou být potom použita eh, před soudem, pokud ta mediace eh, selže. To také motivuje eh, strany a zvyšuje jejich důvěru pro používání mediace. Za tímto cílem se nesmí před soudem probírat, co se dělo během mediace. A potom je tady také eh, promlčecí lhůta. A eh, to tak, že eh, jakákoliv promlčecí lhůta se prodlužuje o dobu, kterou trvala mediace. Takže to zachovává přístup stran ke spravedlnosti, pokud by mediace selhala. Když se blížila lhůta pro realizaci, tak jsme se rozhodli vytvořit zprávu o implementaci. Eh, Dánsko eh, se rozhodlo neúčastnit se tohoto, eh, Británie a Irsko ano. A můžeme se podívat podrobně, jak mediace tedy funguje. ale stojí za to se podívat na některé implementační detaily. Článek 1.2 tvrdí, že by se to mělo týkat přeshraničních sporů byla tady bitva mezi parlamentem a radou, parlament ji prohrál a, a mediace se týká jenom přeshraničních eh, sporů, ale my jsme zjistili, že většině členských států se nerozlišují mezi, nerozlišuje mezi domácími a přeshraničními eh, spory. To znamená, že ty eh, státy uplatňují stejné mediační postupy a normy pro spory, které vzniknou ve vnitrostátním právu. Potom pokud jde o důvěrnost, tak většina členských států ji zaručuje pro mediační protest, Eh, proces A eh, chrání jeho účastníky eh, před povinností vypovídat v dalším soudním řízení. Například v Itálii je řečeno, že mediátor nesmí být povolán i jako svědek a má povinnost zachování mlčenlivosti, pokud jde o informace, které se mu dostalo během řízení. Eh, mediátor musí zachovat eh, mlčenlivost, pokud se strany eh, nedohodnou jinak. V Německu platí něco podobného a mediátor může odmítnout ve všech právních řízeních vypovídat. Ve, Švíc, ve Švédsku se to liší od směrnice, protože článek 3 mediačních pravidel Stokholmské komory stanoví, že eh, mlčenlivost není automatická a je třeba, aby se u ní strany dohodly. Článek 3 eh, vytváří povinnost eh, mediátora a mediační organizace zachovat mlčenlivost, ale nebrání mu vystupovat jako svědek před soudem. Takže jsou tady určité eh, rozdíly, ale celkově jsme spokojeni s pokrokem ve členských státech. Pokud se podíváte na vykonatelnost dohod eh, z mediace, tak většina členských států má posus eh, postup pro to, aby ty výnosy byly stejně právoplatné. Toho se dosáhne buď předložením k soudu nebo k notáři. Například v Řecku článek 9 příslušného zákona zaručuje eh, eh, zápis o mediaci a eh, mediátor strany a v advokát podepisují toto, předkládá se do soudu a pak je ten výnos vykonatelný. Ve Slovensku strany podepisují, že je to přímo vykonatelný notářský protokol. Potom je tady další věc, pokud jde o omezení Členské státy zvolili eh, různé eh, způsoby, tak aby eh, strany nemohly mm, být omezeny na svých právech tím, že v omezili, tedy tím, že by se omezili, tedy že by neběžely promlčecí lhuty. Ovšem Eh, využívání mediace by mělo snížit finanční eh, a pracovní tlak na eh, soudy. Takže členské státy nabízejí podněty k mediaci. V Bulharsku je refundováno 50 poplatku, pokud je mediace úspěšná, zatímco v Rumunsko jsou, dostanou strany plně uhrazené příslušné poplatky. Eh, soudy. Tedy eh, v některých eh, zemích nelze podat spor k soudu, pokud neproběhla mediace, tak tomu je často u rodinného práva. Itálie je ovšem první zemí v EU, kde eh, se vyžaduje automaticky eh, v mediace. Eh, v Itálii mají výnos 28, který vstoupil v platnost v roce 2011 a který v zásadě má předělat celý právní systém a ulevit notoricky přitíženým italským soudům a snížit průměrnou devítiletou dobu trvání občanského sporu. Praktici se proti tomu postavili a dokonce začali stávkovat. My jsme Ehm, se na to podívali v prosinci 2012. Položili jsme ústní otázku eh, komisi na eh, plenárním zasedání a to proto, že si myslíme, že je třeba postoupit v mediaci a urychlit její používání po celé EU. Myslíme si, že je to zejména nutné v době šetření recese, kdy eh, se eh, mohou tedy šetřit náklady na eh, řešení sporu. Ovšem situace je prapodivná a frustrující. Na jednu stranu tady máme eh, rostoucí řadu důkazů, které ukazují, že i při mírné úspěšnosti mediace může zásadně šetřit náklady. Na druhou stranu tady máme velice malý počet případů eh, v mediace a eh, při přijetí směrnice eh, jsme s tímto nepočítali. Proto jsme požádali komisi, aby se pokusila pokročit a aby mediace se stala vyváženým partnerem soudního řešení sporů ve členských státech. Zeptali jsme se komise, jakým způsobem by chtěla zajistit vyváženější vztah tak eh, aby to, se to používalo alespoň více u přeshraničních sporů a uvidíme, jak nám eh, komise eh, pomůže dosáhnout těch stanovených minimálních procent. Komisařka Redingová naznačila úmysl ehm, Eh, v tomto eh, spolupracovat a příští, týd, příští rok přijít se sdělením eh, na podporu mediace. A pokud vím, tak schromažďuje rozsáhlé informace, které, se týka, které by se měly týkat uplatňování příslušné směrnice ve členských státech. Čili závěrem, my se budeme těšit na tu zprávu v roce 2016, která tedy přijde od komise na základě zpráv z jednotlivých členských států, které, byly, které komise vyžádala. My v tomto parlamentu si i nadále myslíme, že mediace je flexibilní, rychlý a v efektivní způsob, jak řešit spory. Umožňuje to stranám větší kontrolu, dává jim to větší e, odpovědnost za řešení sporů a myslíme si, že je to velice užitečné v rodinných sporech, které se týkají dětí, protože to může zásadně o zkrátit lhůtu pro vyřešení sporů, která se týká také e, blahobytu dítěte a může to snížit úzkost a stres v rodině. Doufám, eh, že budu schopná eh, tady eh, odpovědět na vaše otázky, ale potom budu muset rychle odběhnout na jiný projev tady v, Bruselu. Bardzo děkuji, e, paní Mac- Velice vám děkuji, paní McCarthy, za toto svědectví, za velice zajímavé vystoupení. Eh, jste expertkou v našem výboru pro právní záležitosti, pokud jde o mediaci, takže právě proto bylo to vaše vystoupení tak vynikající. Než dáme slovo dalšímu vystupujícímu, tak bych chtěl připomenout, že budeme mít také i část věnovanou otázkám a odpovědím. Sekretariát čeká na vaše formuláře, kam prosím zapište své dotazy, tak, abychom mohli efektivně postupovat při naší debatě. Nyní tedy dávám slovo doktoru Prajerovi, který přijíždí z Vídně. Je to notář, odborník na mediaci. Prosím. Verehrte Damen und Herren, Vážené dámy a pánové, nejdříve eh, bych se zaměřil na jednu otázku. A sice, kdo eh, z vás už má vzdělání v oblasti mediace? Tak bych se zeptal ještě na jednu věc. Kdo z vás má zkušenosti s oblasti mediace? Kdo se zúčastnil na nějaké mediaci? A kdo má pozitivní zkušenosti? No, téma mého referátu zní, proč se eh, mediace, co by eh, alternativní řešení sporu eh, nepoužívá častěji. Ta otázka implikuje, že mediace je něco žádoucího a z toho vyplývá pro mě další otázka. A sice, co by se stalo jinak, kdyby mm, mediace by se používala častěji? na čem bychom eh, poznali, že mediace funguje? Eh, moje první téma je, eh, jsou peníze. Peníze jsou vždycky téma. Jestli se, kdyby se mediace podporovala finančně, jestli by se používala častěji. Na jinou stranu, kdyby se mediace finančně trestala, tak by se asi pravděpodobně nepoužívala. Jde o předepsání eh, mediačního výsledku. Eh, podle rakouského práva eh, mediační dohoda písemná platí jako mimosoudní vyrovnání. A její poplatek, poplatek za ní je procento z hodnoty. Když si uvědomíme, že písemné zakotvení vytváří právní jistoty, tak je kontraproduktivní pokud eh, se to spojí nebo potrestá eh, odvodem státu. Já nevím, eh, jak to je v jiných zemích, ale takovéto poplatky by se měly jednoznačně zrušit. Zůstanou peněz. Mediace se často propaguje právě protože je nákladově výhodná, ale ne vždycky. Všechno se propaguje, protože to má být údajně výhodné. Mediace má být něco alternativního, takže by se také alternativně měla eh, představovat jako výhodná. A v čem eh, spočívá výhodnost? Sebeodpovědnost, eh, sebeurčení. To lidem dává i v těžkých situacích, jako je konflikt, zásadně určovat kvalitu svého života. A můj eh, argument je zvýšení kvality života. Eh, to se těžko lidem vysvětluje. Když člověk nemá osobní zkušenost, ono se to nějakým inzerátem v novinách eh, mm, nebo nějakou knihou mm, nesprostředkuje. Potom, je tady, potom jsou tady advokáti, kteří se věnují v mediaci. Mediace tvrdí, že, nebo se propaguje, že tím, že je eh, eh, výhodná finančně oproti advokátům. Ovšem, eh, mm, advokáti to samozřejmě slyší rádi a to je pochopitelné. A že argumentují opačně tím, že mediátoři nejsou dostatečně právně zdatní a výsledky mediačního řešení mohou být také právně pochybné se mi tedy potom zdá eh, eh, pochopitelná. Eh, potom notáři. Já jsem jeden z notářského stavu. Notáři se od začátku mysleli, že jsou rodilí mediátoři. To je výsledek toho, když se člověk nezabývá dostatečně mediací. Já to vnímám velice kriticky. Samozřejmě notář eh, má eh, působit premediačně, eh, aby se lidé vyhýbali sporu, ale mediace je něco jiného. A zejména v Rakousku už delší dobu pracují, pracuje, panuje určitá nálada, která má v případě mimosoudního řešení sporů přinutit notáře, aby se zasadil o e, takové smírčí vyrovnání. Jak se to má e, mm, podařit, když nemám určité e, znalosti, které bych mohl získat mediačním vzděláním? Můj požadavek je, aby povolání, která mají hodně zkušeností s konflikty, měla a také povinnost vzdělávat v mediaci. Další téma, aniž bych tady hovořil o propagaci. Jak se strany e, mediace dostanou ke svým mediátorům? Na jednu stranu je může odkázat k ním soud. V Rakousku probíhá pilotní projekt, e, kdy e, soudy nemají poskytovat jenom informace k mediaci, ale také k ní vyzvat a e, vytvořit pro ní kontext. Ono to e, zní lehčí, než e, to je. Zejména když se zamyslíme nad tím, že mediace není v žádné chráněné povolání. Každý se v Rakousku může označit jako mediátor, aniž by musel splnit nějaké předběžné podmínky. To já si myslím, že je velice pochybné. Eh, ta činnost eh, by eh, měla si vyžadovat hluboké vzdělání a tím také, a také být spojena s pojistnou ochranou rozsáhlou. Centrální problém si ovšem myslím, že je v tom, že lidé ty předpoklady, které jsou požadovány pro úspěšnou mediaci, si sami často nenesou. Dobrovolnost je eh, základním pilířem mediace. Jde o dobrou svobodnou vůli. Eh, samo o sebeodpovědnost, <laughs> to je odpovědnost, důvěra, eh, tak často takové kompetence lidé nemají. Musí je získat a čím dříve, tím lépe. Já jsem tedy proto, aby už mladí lidé ve školním věku byli konfrontováni s etickými problémy, a naučili se pravidla komunikace. Ono jenom naslouchat zní jednoduše, ale není to tak jednoduché. Ve škole je třeba podporovat etické e, předměty, aby se mladí lidé učili e, zaujmout e, stanovisko vůči druhému, které si toho druhého váží. Já jsem tady hovořil jenom o některých problémech eh, a teď eh, bych eh, vám rád ocitoval komentář k mediačnímu zákonu v Německu, který vyšel loni, jednu větu, která, myslím, je velice výstižná. Mediace by kromě vyřešení konkrétního konfliktu měla přispět i k tomu, aby eh, zúčastnění se naučili do budoucna eh, eh, lepší komunikaci a vnímání a sami mohli řešit problémy a nechtěli hnát své spory rychle ke třetím stranám. Pokud mediace funguje, pokud působí na společnost, pokud lidé získávají určité schopnosti díky mediaci, které jsou potom užitečné při mediaci, tak potom z dlouhodobého hlediska se podaří řešit konflikty o samotě. A to je eh, podle mého přesvědčení cíl, o který bychom se měli snažit. Děkuji. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Velice děkuji, pane doktore. A nyní, dámy a pánové, se vrátíme k našemu programu, tak jak byl předem připraven. Tato drobná změna, kterou jsme tady právě teď udělali, byla způsobena tím, že paní McCarthy má jiné povinnosti, takže doufám, že mi prominete tu, za tuto změnu. A teď bych chtěl požádat paní Ksandru Kramerovou, která má na starosti mezinárodní právo soukromé na univerzitě Erasmus v Rotterdamu. Paní profesorka nám předloží analýzu stávajících mezer v této oblasti a jaká je budoucnost tohoto práva. Máte slovo, prosím. Thank you. <clears throat> Thank you for... Děkuji Děkuji za pozvání, abych tady vystoupila. Po té, co jsem prezentovala studii, kterou jsme vedli eh, eh, v prosinci minulého roku, tak tentokrát já budu hovořit anglicky. Minule jsem to prezentovala nizozemsky, takže um, jsem si nebyla jistá tentokrát, jestli bude tlumočení. Um, Evropský parlament v oblasti soukromého mezinárodního práva vede řadu aktivit a je to významný přínos. Já, bych, já také vítám priority, které právě vysvětlilo irské předsednictví a také vítám přínos Evropské komise na toto téma, která podle našeho názoru působí správným směrem. Mezinárodní soukromé právo e, Eh, se jak si vstupuje do hry, jakmile dochází k nějakému přeshraničnímu elementu. Eh, mezi, jak odborníci vědí, mezinárodní soukromé právo nebo soukromé právo bývá pravidla předmětem vnitrostátního práva e, do, a do určité míry se tomu věnují i mezinárodní úmluvy, jako třeba e, konf, Hákská konference o soukromém mezinárodním právu. To nyní Jakmile dochází k rozšíření této pravomoci na úroveň Evropy od Amsterdamské smlouvy roku 1997, kdy se tedy Evropská unie také začala věnovat této problematice a byla stanovena určitá rámcová pravidla, nicméně tento rámec zatím není kompletní a v tom právě vstupuje do hry ta studie, která měla za cíl identifikovat nedostatky ve stávajícím evropském rámci mezinárodního soukromého práva, aby bylo možno projednat, kde je potřeba tento rámec doplnit a projednat otázku, zda eh, komplexnější rámec nebo skutečně vyloženě evropské mezinárodní pr- eh, soukromoprávník, jaksi kodex je potřeba. A proto já se omezím na ty tři základní otázky, to znamená mezinárodní eh, eh, eh, soudní pravomoc a, a další významná témata jako mediace a, a problematiku bankovních účtů a tak dále, to necháme stranou z důvodu proveditelnosti. Čili v čem je mezinárodní soukromé právo relevantní pro evropskou politiku? Samozřejmě tato pravidla hodně přispívají k, do, k řádnému fungování vnitřního trhu a k fungování principu volného pohybu, což je dnešní téma. Pravidla mezinárodního soukromého práva zvyšují transparentnost pravidel spojených s přeshraničními vztahy, jak rodinného práva, tak obchodních transakcí a samozřejmě i spotřebitelských práv který, spotřebitelů, kteří nakoupí zboží v jiném státě. A kromě toho tato pravidla jsou velmi významná také pro evropské občanství. Skutečné evropské občanství a princip nediskriminace mohou být realizovány jedině tehdy, pokud je garantováno rovné zacházení na území celé Unie. Je samozřejmé, že konzistentní rámec eh, mezinárodních pravidel soukromého práva budou ku prospěchu soudům, vnitrostátním soudům i praktikům, eh, kteří ta pravidla mají aplikovat. A nyní eh, existující rámec. My jsme jej analyzovali a vidíme, že v, v rámci článku 81 smlouvy o fungování Evropské unie eh, existuje významný rámec soukromé mezinárodní právo, v prakticky pokrývá veškeré oblasti. Nicméně je tu jedno ale, a to je 40 oblastí rodinného práva, kde je vyžadována jednomyslnost při rozhodování, takže nařízení v této oblasti je těžké mm, mm, přijmout nebo tedy regulovat tuto problematiku eh, podle toho, jak eh, vyplývá z Řím 3. Eh, a dále pak problematika soudní spolupráce, To je předmětem dvou, dvou nařízení, dvou směrnic, pardon, Ehm, a pak jsou určitá fragmentovaná pravidla týkající se mezinárodního soukromého práva eh, rozčíštěná mezi několik směrnic. A můžeme z toho vyvodit, že stávající rámec má veliký, široký a, a praktický dopad, nicméně tady zůstávají mezery a mm, ty právní normy jsou eh, jaksi separované a je jich, jejich celá řada, tak existují určité mezery mezi nimi. A co se týče identifikaci nedostatků, my jsme identifikovali tyto mezery Eh, především tím, že jsme prostudovali jednotlivá nařízení a, a, a tu legislativu a jejich působnost. Dále pak jsme eh, realizovali systematickou analýzu soukromého mezinárodního práva v rámci aktuálních manuálů na národní úrovni a národní legislativy, abychom viděli, jak se toto té projevuje. A evropský zákonodárce by měl eh, jaksi sledovat systémové mezery, především v těch oblastech, kde pravidla jsou zcela absentní nebo, nebo relevantní pravidla nejsou přítomná. A jaké jsou ty mezery a jaké doplňky jsou vyžadované? V oblasti nerodinného práva jsme zjistili, že nejsou žádná pravidla nebo téměř žádná pravidla týkající se vlastnického práva, e, potom o agenturních vztazích a e, v některých dalších oblastech. Dále v oblasti procesního práva, e, arbitráž a kolektivní žaloby jsou také málo nebo vůbec neregulované. Co se týče rodinného práva, tam je těch mezer více, primárně v oblasti manželství, registrovaného partnerství, jmen, eh, adopcí, rodičovství, ochrany dospělých a, eh, a způsobilosti právním úkonům přirozených osob, dále pak v oblasti eh, rozvodu a, a rozluky. Tam to je regulováno v smluvě že Řím, nařízení Řím 3, ale to neplatí pro celou Evropskou unii, protože to je předmětem zesílené spolupráce. E, další otázka zní, zda máme mít mezina, e, evropský kodex soukromého mezinárodního práva. Samozřejmě ta pravidla, eh, která máme, by byla všechna zahrnuta do jediného instrumentu ta, a mohli bychom k těm pravidlům přistupovat systematicky nejprve s obecnými principy a potom jednotlivé paragrafy k jednotlivým tématům. Nicméně bychom si měli být vědomi toho, že také jak mm, v rámci našich diskusí s kontaktními osobami vyplynulo v ostatních členských zemích, že v rámci Evropské unie nemáme všichni stejnou představu o tom, jak vypadá kodex. Například při diskusích ze zemí eh, eh, zvykového práva, konkrétně Spojeného království, třeba eh, vlastní myšlenka kodexu, slovo kodex není příliš vítaná. A, takže si musíme ujasnit, čemu říkáme kodex, jestli to nemá být spíš rámec nebo cestovní mapa. A také jsme zjistili, že řada členských států by vítala další rozšíření tohoto rámce a to by znamenalo zase přijímat opatrné kroky v této oblasti, a, protože některé s tím příliš nesouhlasí. E, je tu třeba absence obecné koncepce týkající se Hm, jaksi nějakých hm, eh, mandatorních pravidel eh, veřejného práva nebo aplikace zahraničního práva, to je zase problematika, kde není, hm, která není vnímaná všude stejně a to by bylo potřeba jaksi dokompletovat dříve, než by mohl vzniknout nějaký kodex. A všechny tyto nedostatky samozřejmě jsou významné. Také vidíme, že jsou rozdíly v přístupu k velmi základnímu právu v některých oblastech, jako třeba manželství osob stejného pohlaví nebo eh, rodičovství, eh, registrované partnerství. To jsou eh, národní zákony, které se hodně liší a to jsou eh, problémy, kde prostě to, co eh, je legální v jedné zemi, by mělo být uznané i v druhé zemi, ale je to zase velice citlivé téma a je třeba, jak si k tomu přistupovat opatrně, protože to může vyvolávat překážky. Eh, a a nyní tedy, jaká je cesta ku předu? Na základě diskusí, které jsme vedli v rámci expertní skupiny, cesta předu eh, v střednědobé a krátkodobé perspektivě je naplnění, vyplnění mezer, tedy především eh, eh, nerodinného práva, podnikového práva, eh, práva vlastnického, to v souvislosti třeba s finanční krizí by mohlo získat prioritu. A potom samozřejmě je tu celá problematika rodinného práva, můžeme se mm, eh, inspirovat například judikaturou soudního dvora, jak to tady bylo ráno řečeno, eh, z legislativa o jménu, o rodičovství, o manželství a registrovaném partnerství. To je problematika, která se týká třeba volného pohybu eh, dvojic po eh, Evropské unii. A podstatné je mít dobrou spolupráci v Evropské unii v, v, s Hákskou eh, konferencí, protože některé členské státy jsou stranami Hákské konference pro soukromé mezinárodní právo a tam ten dialog je nutný. A jakým způsobem naplnit mezery k střednědobě a krátkodobě eh, bude potřeba postupně, tak jak se to dělalo doposavať, přijímat samostatné instrumenty spíš, než eh, se pokusit eh, to udělat simultánně, tak jak některé členské státy to řeší na národní úrovni. Z dlouhodobé perspektivy komplexní rámec by proveditelný měl být, jakmile budou vyplněny ty mezery v některých oblastech a některé obecné eh, koncepce budou lépe rozvinuty, tak potom by mělo být realizovatelné ta pravidla konsolidovat do jednoho jediného instrumentu a určitého skutečného evropského kodexu mezinárodního práva soukromého. Děkuji za pozornost. Bardzo dziękuję pani profesor Kramer za... Velice děkuji, paní profesorko Kramerová, za toto vystoupení, také velmi zajímavé. A nyní budeme pokračovat eh, v našem pořadu jednání. Předám slovo dalšímu vystupujícímu, pan Nick Bozit. Doufám, že jsem to dobře vyslovil, ze společnosti ICF GHK, který bude hovořit o potenciálních výhodách mezinárodního práva soukromého, které by bylo kodifikováno v evropském právu. Prosím. Uh, good morning, everyone. Eh, děkuji vám, pane předsedo, a přeji vám všem eh, dobré eh, dopoledno. Dopoledne. Já jsem Nick Bouziet a um, účastnil jsem se celé řady dopadových studií pro Evropskou komisi, které se zabývaly uh, různými návrhy, uh, včetně těch, které se týkaly uh, manželských právních věcí, otázek dědictví a spotřebitelského práva. Dnes ovšem budu hovořit o studii, kterou zpracováváme pro Evropský parlament, a která se zabývá pohledem nákladů na neexistenci Evropy. Snaží se tedy e, zabývat náklady pro společnost, pro fyzické i právnické osoby, eh, eh, které vznikají neexistencí skutečně funkčního mezinárodního práva eh, soukromého. Jsem tady obklopen tedy zákonodárci i praktiky a hovořím teď tedy z jiného pohledu, spíše z pohledu ekonoma. Nicméně pokusím se co nejlépe doprovodit eh, svou přednášku eh, příklady. A budu systematicky procházet prezentaci, kterou jsem eh, vám dal k dispozici. V Evropském parlamentu se budeme pokoušet tedy pro Evropský parlament se budeme pokoušet popsat mezery a stanovit rozměr toho, co znamená neexistence evropské úpravy a e, tím vlastně ospravedlnit e, existenci takové úpravy na evropské úrovni a také popsat, e, jakých nákladů bychom mohli ušetřit. My jsme teď na začátku této čtyřměsíční studie, takže budu rád za vaše připomínky, abychom to případně mohli ještě upravit. Hlavní eh, pojmy, se kterými tady eh, pracuji, náklady na Evropu. Znamená to v zásadě náklady na eh, různé právní režimy v jednotlivých členských státech, které mm, by mohly být sníženy mezinárodním právem soukromým. Já bych tady nic jiného k jeho definici nedodával. Nicméně vždycky víme, že je tady otázka toho, kdo eh, soudí, jak se uznávají rozsudky, ale potom jsou tady také taková tam měkčí opatření, jako eh, tedy snižování nákladu. A potom tady budu také hovořit o eh, výhodách kodifikace budoucího soukromého práva mezinárodního v EU. Ty náklady, Jedná se o náklady pro občany, včetně nezletilých, eh, které vyplývají z omezení jejich volného pohybu a právních vztahů a nejistoty, eh, průtahu a potenciálního porušování práva, pokud jde o jejich eh, rodinné otázky. Jsou tady náklady v podobě vyšších právních nákladů, průtahů, nejistoty a souvisejícího stresu z eh, každodenních aktivit, eh, pokud je o majetek. Potom jsou tady také eh, vyšší náklady na zboží a služby vzhledem k rozdílu v právních režimech, které ovlivňují vztahy mm, přeshraniční mezi podniky a spotřebiteli. A vede to k snižování, tedy ke zvyšování cen potom eh, samozřejmě toto, eh, eh, ty vyšší produkční a investiční náklady ovlivňují v usazování a restrukturalizaci podniků v jiných členských státech. A tyto rozdíly mohou také přispět k určitému tření, k odrazování pohybu mezi členskými státy. To pravděpodobně také a pravděpodobně to také zvyšuje eh, cenu eh, zboží a služeb vzhledem k nerovnováhám na, mezi trhy práce v jednotlivých členských státech. Jako eh, subjekt má EU poměrně nízkou úroveň mezistátní mobility. Složky těch nákladů, které nesou firmy, jsou dodatečné náklady na plánování transakce nebo smlouvy. Týká se to tedy mezinárodního páru, eh, eh, který se připravuje na eh, manželství, i když je, jim to asi nedojde, anebo firmy, která plánuje investici v jiném členském státě. Jsou to dodatečné náklady nebo i průtahy na právní procesy vzhledem k nákladům na právní specialisty. Potom jsou tady skryté náklady těch škod, protože ono je těžké eh, zúrovnávat eh, střety a lidé někdy eh, v důsledku tohoto trpí a nedostane se jim spravedlnosti. Potom jsou tady náklady na právní nejistotu, ovlivňuje to slabší partnery, jsou tady samozřejmě emoční náklady pro tu slabší stranu v manželství. A potom eh, jsou tady eh, náklady, eh, které vyplývají z odrazení ehm, k tra- od transakce, například, že spotřebitel si radši něco koupí na místní úrovni, než aby to kupoval z jiného členského státu, protože je tam, jsou tam možné vyšší náklady. A, a ehm, Tady máme zajímavé eh, studii eh, spotřebitelského práva, kde jsme se zabývali stejnými eh, produkty a, a to i vzhledem k rozdílům v DPH, kdy, kdy lidé platili úplně jinou cenu i od stejného spotřebitele vzhledem k rozdílům hraničním. Pokud jde o e, náklady pro občany v e, rodinných záležitostech, tak e, máme stále více mezinárodních párů. Mohou s radostí se počítat mezi tyto páry, protože mám francouzskou manželku. Samozřejmě jsou tady v omezení a právní a emoční e, v náklady při e, dosahování určitých přání a řešení sporů a e, to může omezovat svobodný pohyb a tedy to eh, opět vede k nerovnohám na pracovním trhu. Pokud jde o vyšší náklady na zboží a služby, tak podniky eh, nechtějí spotřebitelům pro, prodávat eh, přes hranice, protože si musí, se musí připravit na jiné podmínky po podnikání a na jiné spotřebitelské právo. A také je tady nejistota, na, pokud jde o náklady na řešení sporů a často eh, spotřebitelé jsou si nejistí, eh, jestli budou schopni vymoci své nároky. A to potom vede k eh, rozdílným cenám za stejné zboží a služby i od stejného dodavatele. A potom se to týká věcí, jako je platební neschopnost. Podniky eh, někdy nejsou schopné eh, zřídit své pobočky, protože jsou tady nejistoty, eh, je nejistota ohledně insolventnosti a potenciální věřitelé s zahraničními firmami nemusí chtít obchodovat, protože se považují za druhořadé v tedy pořadí při eh, vyrovnávání, eh, při eh, nucené zprávě nebo platební neschopnosti. Takže je tady suboptimální v alokace hospodářské činnosti v EU a to vede také tedy k tomu, že i na trzích veřejných zakázek, že pravděpodobně všichni platíme více, než bychom museli. Má to také eh, tedy eh, dopad na eh, v udržování nerovnováhy na pracovním trhu. Někde je velmi vysoká nezaměstnanost, ale pořád jsou tady střety mezi poptávkou a nabídkou v některých členských státech a sektorech a to zvyšuje náklady a snižuje naši konkurenceschopnost. Takže tady obrovský eh, potenciál. My se budeme zaměřovat eh, na věci, eh, o kterých psala i ta studie, o které jsem se teď zmínil, takže tím se nebudu zabývat, ale slušně bych se dotknul v otázky v úpravy v majetku v manželství. Samozřejmě jsou tady rozdíly mezi právními režimy ve členských státech a hlavním problémem je eh, neefektivní a ne, neúčinné eh, řešení likvidace v mezinárodním majetkovém režimu. To pokud, pokud tedy eh, rodina má zdroje a majetek v různých členských státech, to, to může být mnohem složitější, než by to bylo třeba. Koho se to týká? Zejména bývající nebo přežívající bývalý nebo přežívající eh, partner nebo manžel eh, z toho mezinárodního svazku v případě rozvodu nebo eh, smrti a výsledkem jsou osobní stres, náklady, čas a ztracený čas a průtahy. Jaký je tady rozměr toho problému? V EU máme asi 122 milionů manželství do toho přeshraničních a do toho počítáme i registrovaná partnerství, asi 20 milionů má nějaký mezinárodní eh, prvek. Máme tady eh, spoustu pardon, 120 milionů manželství a 20 milionů má mezinárodní eh, prvek. 3,5 milionů milionu hm, sezdaných párů žije v jiné zemi než ve své vlastní. A bohužel nebo naštěstí jsou manželství, nebo bohužel dochází k rozvodům, takhle, a dochází i k odlukám v důsledku smrti a a tohle jsou poměrně spolehlivé statistiky. Problém je, že když se dostanete k podrobnostem a snažíte se to nějak ocenit. K jakým docházím nákladům? E, při uzavření manželství nebo partnerství tak eh, jsou tady potenciální náklady pro, eh, pro vyjasnění práv. Eh, příležitostně lze omezit právo v manžela prodat majetek a to, to ovšem přináší právní náklady. Potom jsou tady další právní náklady, které se týkají eh, eh, rozvodu a také eh, vyjasnění práv na majetek, zejména když vzniknou tedy spory. My jsme tady nechali takovou tabulku, která nám ukazuje ty rozměry. Tady máme, jsme zohlednili připomínky praktiků, ohledně eh, frekvence vzniku sporů a nákladů na eh, ty jednotlivé fáze eh, sporů v mezinárodních manželstvích. U těch manželství, která žijí v zahraničí a mají v majetek zahraničí, tam jsme se dobrali na nějaký, nějaký rozdíl 1,1 miliardy eur za rok ono je to samozřejmě velice citlivé, na ty klíčové předpoklady, eh, které jsme eh, zvolili velice skromně, hodně konzervativně. Hmm, nepočítali jsme sem jiné než přímé náklady, eh, takže to nejsou ty emocionální náklady třeba, ale kdybychom to udělali, tak by ty náklady byly mnohem vyšší. V eh, našem posouzení dopadů pro Evropskou komisi jsme eh, odhadovali eh, míru, do jaké by tyto náklady mohly být sníženy těmi návrhy, které jsou teď na stole. A v rámci práce pro Evropský parlament e, budeme zjišťovat, jestli by bylo možné podobně přistoupit k jiným e, oblastem, kde jsou určité mezery, o kterých hovořili e, předřečníci. Děkuji vám. Bardzo děkuji panu Bozet. Velice děkuji panu Bozetovi. Skutečně velice děkuji za to, že jste nám představil problémy, se kterými se setkáváme každodenně. Zde v Evropském parlamentu jsme si naprosto vědomi té skutečnosti, že existuje velké množství možností, že existuje velký prostor, ve kterém by bylo možné harmonizovat a vytvořit pravidla či evropská řešení. A vy jste tady naprosto správně konstatoval, že tato evropská řešení mohou snížit náklady a mohou také odstranit i ty emocionální části těchto problémů. Je to také i velký prostor pro dobré fungování občanů i podniků. A teď jsem velice zvědav na to, jaké jsou vize našich kolegů z národních parlamentů v této oblasti. Takže teď eh, budeme mít eh, možnost klást otázky a vlastně zahájit rozpravu s eh, panem Asipem. Máte slovo. Sí, gracias, presidente. Ano, velice děkuji, pane předsedo. Jsem poslancem eh, uvnitř tohoto parlamentu a jsem členem právního výboru. S velkým zájmem jsem si dnes vyslechl všechna vystoupení a je mi velice líto, protože mám eh, jiné povinnosti, že nebudu moci sledovat eh, odpolední zasedání zejména mého bývalého kolegy a přítele, který také byl v našem výboru pro právní záležitosti. Ale některé věci, které jsem dnes dopoledne tady vyslechl, mě fascinují. Myslím si, že se snažíme tady uvnitř Evropského parlamentu zvládnout náklady, jak říkal pan Bozet, náklady, které vyplývají z nedostatku svobody a vlastně z takové institucionální strnulosti v těch evropských vztazích. Možná, že navážu na závěry pana notáře, který hovořil před chvílí. Já sám jsem také byl advokátem celou řadu let, než jsem přišel v roce 2004 do Evropského parlamentu. A mám docela drsné zkušenosti ze své profese, když jsem byl mladým advokátem před téměř 50 lety, v 70. letech, když jsem poprvé převzal eh, advokátní poradnu mého otce, tak jsem musel čelit tomu, že celá řada velkých advokátních kanceláří odmítala mm, vlastně řešení sporu mírnými prostředky a vůbec už nemluvím o mediaci. Okamžitě chtěli vlastně soudní řešení sporů. Nebylo tam k tomu moc místa, ale advokáti vždycky jaksi mm, akcentovali tu soudní mm, stránku věci. To bylo před půl stoletím. Mohl jsem sledovat, co se děje v právní oblasti, v politické oblasti a uvědomil jsem si, že komplexnost, složitost práva a vlastně ta rozmanitost a rudnost jedných postupů a procedur a řízení postupně pomalunku měnila situaci a dnes to základní je dospět k smírnému řešení sporu, respektive dospět k mediaci. Pan Prajer se tady nás zeptal, zda skrze mediaci bychom snížili nebo nesnížili náklady na soud a na advokáty. Takže v Evropě ten systém eh, honorářů pro advokáty po Americku začal fungovat, takže advokáti se nechávají někdy platit nejenom za hodinu, ale i za minutu a je jasné, že nechtějí mít velké rozdíly v honorářích při mediaci a při soudním řízení, kde advokát zastupuje svého klienta. Ale je potřeba, aby státy Evropské unie postavily celé této záležitosti čelem a myslím si, že bychom mohli dosáhnout zajímavých výsledků, nejenom skrze mediaci, protože ta už přináší zajímavé výsledky, jak to tady říkal pan Prajer. Je to etická příprava, která by byla potřebná před mediací. Ale členské státy musí zároveň mít i systém státních zástupců, prokurátorů, kteří budou směřovat k tomu, aby advokáti museli navrhovat svým klientům mediaci jako možnost řešení jejich problémů. Pan profesor z Birminghamu bude za chvíli také o tom hovořit. A já jsem ve své profesi v minulosti měl obrovsky složitý případ mediační právě v Birminghamu a museli jsme právě jít skrze mediaci, protože zásah advokátu a soudu by v této konkrétní záležitosti byl obrovsky e, drahý. A myslím si, že je právě důležité to, co jste tady vypíchnul, jak změnit vůbec mentalitu eh, Evropanů a jak změnit ten náhled na mediaci. Je potřeba, aby advokáti a aby samotné státy souhlasili s tímto skutečně zásadním a pokročili kopředu. Paní Kramerová, vy jste řekla, že pokud chceme eh, Evropu flexibilnějšími, tak musíme překonat všechny tyto problémy, všechny tyto obtíže a já vám velice děkuji za to, že jste dnes přišli, protože nás skutečně takto podporujete. A to, co jste dnes řekli, bude v zápisu z dnešního zasedání a bude to svědčit o tom, že je tady vůle pokročit ku předu a dát další jaksi kapku flexibility Eh, což je velice důležité pro všechny nás, zejména pro naše občany. Děkuji. Bardzo dziękuję za ten komentarz eh, naszemu. Velice děkuji za váš komentář. Teď náš španělský eh, kolega hovořil a ptám se, zda ještě někdo další by chtěl vystoupit s nějakým komentářem či dotazem, pokud jde o tento blok našeho semináře, který tímto právě uzavíráme. Nikoho nevidím, že by se v sále hlásil, takže přejdeme eh, k další části našeho dnešního semináře a programu. Rovněž si dovolím připomenout, že dokumenty z našeho semináře najdete na webových stránkách. Prosím, zapište si i tuto internetovou adresu, abyste to mohli potom sledovat. Takže nyní přejdeme k další části našeho semináře. Nyní budeme probírat problematiku Říma 2 a směrnici o pojištění motorových vozidel. Máme tady dva eh, řečníky a přednost dáme paní Angza Staudingerové, profesorce na univerzitě v Bielefeldu. Prosím. Sehr geehrte Damen und Herren. Dámy a pánové, Dopravní nehody eh, v, s mezinárodním rozměrem jsou masovým fenoménem na vnitřním trhu a eh, co musí být cílem evropského zákonodárce? Docela jistě eh, zajistit právní jednotu, právní jistotu a poměrné vyrovnání, příslušné vyrovnání mezi zúčastněnými. Je tento cíl již dosažen? E, já si myslím, že pouze částečně. E, ukážu vám to na jednoduchém příkladu. Když někdo e, jede eh, s potravinami z Německa eh, do Belgie eh, ze soukromých důvodů a utrpí v Belgii v autonehodu, tak má otázku, ve které zemi mohu, může koho zažalovat. Samozřejmě může, když se vrátí zpátky do Německa, zažalovat německého řidiče, tedy belgického řidiče nebo držitele vozidla. Ovšem v praxi je to prakticky nemožné, protože hospodářsky eh, v atraktivnější eh, se zdá eh, žaloba proti v pojišťovně povinného ručení ze zahraničí. A o tom já vlastně budu v zádru teď hovořit. Jak asi všichni víte, náš poškození, který žije v Německu, by mohl nejenom v Belgii zažalovat pojišťovnu povinného ručení eh, v Belgii, ale v, i v Německu. To umožňuje nařízení Brusel 1 a eh, z toho, na tom se také nebude nic měnit eh, do budoucna. I reformovaný Brusel 1 umožňuje oběti přímo žalovat doma tou pojišťovnou zahraniční. Tato pravidla ovšem také platí na přesně v, tedy stejně v Dánsku a i v rámci úmluvy z Lugána máme obrovnou úpravu. Jak to ovšem vypadá z hlediska mezinárodního práva soukromého? Pokud je podána žaloba poškozeným například v Německu, tak německý soud uplatní nařízení Řím 2. Tak to ovšem není ve všech členských státech ale eh, v některých členských státech eh, se uplatní eh, hákský protokol o silniční dopravě. Dánsko má své vlastní tady mezinárodní právo soukromé. Takže tady máme takovou dálnici o třech pruzích a bohužel tato dálnice nevede ke stejnému cíli o těch třech pruzích. Takže bohužel v tuto chvíli máme situaci, kdy tady máme tři eh, právní zdroje v mezinárodním právu soukromém, eh, které možná povedou k odlišným eh, věcem, k věcným právům. A proto tady hrozí svoboda volba a volby legislativy takzvaný forum shopping, protože ten eh, poškozený může žalovat nejenom doma, ale samozřejmě i v eh, zemi, kde má eh, sídlo pojistitel. Určuje se to potom podle Říma 2, podle Hákské dohody, nebo možná i podle dánského soukromého práva. Nakonec to ovlivní i uplatnitelné právo je tedy eh, zřejmé, že cílem právní jednoty, zejména pokud jde o zprávo eh, eh, soukromé, tak ten tady nebyl dosažen. V Německu, když ta oběť zažaluje přímo proti belgické, belgickou pojišťovnu, tak musí vědět následující. Německý soud má mezinárodní příslušnost, ale musí přes Řím 2 eh, nakonec uplatnit zahraniční právo. Co to znamená zahraniční právo eh, pro uplatnění v takovéto věci? To prostředkování zahraničního práva je velice eh, odlišné. V Německu se uplatňuje, že jej můžou uplatnit domácí úřady. Ovšem ne všech státech to tak je. Takže tady máme odlišnou procesní kulturu. V každém případě i v Německu by musel soudce pověřit eh, znalce, eh, který vyloží zahraniční právo. Čili v procesech, eh, procesy, kde se uplatňuje zahraniční právo, tak ty procesy jsou dlouhé a, ta, a, nar, a drahé. Potom, když dojde eh, k uplatnění zahraničního práva, tak eh, kompetence toho soudce je v podstatě v rukou znalce. Pokud uplatnění zahraničního práva před německým soudem eh, je bez chyb, možná, že to tak bude, ale ta chybovost je tam každopádně vyšší, než když musí to právo uplatňovat domácí soud. Potom je tady samozřejmě další věc. Předvídatelnost není stejná ani pro advokáta v Německu, ani pro zúčastněné strany, protože víte, že samozřejmě u německého soudu podle Římu 2 eh, podle eh, v odůvodnění 33 eh, se toto dá mírně upravit. Existuje tady dokonce i výhrada ordre republik veřejného pořádku. To znamená, že Eh, pokud německý soud musí uplatňovat zahraniční, eh, zahraniční právo, tak to není předvídatelné a právní jistota tedy není daná. To celkově to tedy vede k následujícímu obrazu. A sice může eh, poškození doma vést proces proti pojišťovně Eh, v povinného ručení, ovšem eh, za použití zahraničního práva. A to vede k prodražení procesu, v každém eh, případě také k jeho prodloužení a pokud je to, a je to také možné, možná nepředvídatelné. Jak jinak by se to dalo řešit? Ve své přednášce jsem, nebo jsem dokumentu jsem navrhl jednu věc. Samozřejmě se nechává platit Brusel 1, to znamená eh, v, v, svoboda volby eh, soudu poš, poškozeným. To eh, z systematického hlediska souvisí i s, tedy i, souhlasí i s spotřebitelským právem, protože spotřebitel může také žalovat tu silnější stranu doma. Pokud ovšem německý soud v našem případě bude mít mezinárodní odpovědnost, tak eh, eh, pro eh, tak potom jemu bližší vlastní právo samozřejmě. Proč to souvisí s evropským právem? Ten přímý nárok je právní institut, který se vztahuje na evropské směrnice. Všichni mohou uplatnit přímý nás, eh, nárok na zahraniční pojišťovny. A jak v Římu 1, tak v, eh, hákském, eh, v hákské dohodě můžeme ovšem uplatnit přímý nárok. A nakonec by se jednalo o takové doplnění Eh, toho soudního stavu. Jaké důsledky by, bylo, by mělo, kdyby eh, vnitrostátní soud uplatňoval, nebo mohl uplatnit vlastní právo? Eh, nemusel by používat znalce, protože by byl výhodnější, rychlejší a, a nebyl by tak chybový. Výsledek by byl lépe předvídatelný pro všechny strany, pro právníky a tím by bylo dosaženo právní jednoty a právní jistoty. Ale především oběť žije v nějaké zemi. A když se uplatňuje její právo, tak je tady také zajištěn princip restituce. Sice všechny eh, škody by eh, byly vyrovnány podle právního prostředí oběti. Ovšem eh, můžete říci, že toto je řešení, které by nebude atraktivní pro pojišťovny, protože eh, by je stálo více. A to není pravda. Eh, úprava zahraniční dohody nebo regulace zahraniční dohody podle práva poškozeného nemusí být nutně dražší než proces, který by bazíroval na zahraničním místě činu. A ne vždycky eh, by to muselo být tedy dražší eh, podle eh, standardu země, ve které se taková nehoda stala. Proto, aby, a to řešení by bylo přijatelné pro pojišťovny, pokud by bylo kalkulovatelné. Pojišťovny řekly, že by se to dalo vypočítat, protože je to čistě pojistně matematická úvaha. A nakonec by to bylo eh, řešení, které by bylo i ekonomicky schůdné. Co by bylo třeba tedy politicky udělat? Ono je velice obtížně představitelné všem státům eh, nařídit a dodržovat Řím 2 a eh, zemím, které používají státní dohodu H2, to zakázat. Ovšem, pokud jde o přímé požadavky tak, nebo o přímé nároky, tak by bylo možné vytvořit eh, takové nařízení eh, pro případ žaloby doma proti eh, pojišťovně, kde by se uplatňoval bylo právo lex fori, co znamená právo země oběti. To by bylo zvláštní nařízení, které by se týkalo toho, kdyby oběť eh, měla eh, tedy své hlavní sídlo eh, ve svém vlastním členském státě a měla by tam také sídlo příslušná pojišťovna. A jednalo by se tady, tady víceméně o právní, tedy o právní přímost, o přímou žalobu. Vytvořila by se tady právní jednota, právní jistota a bylo by to v zájmu oběti i v zájmu eh, pojišťoven, eh, které by mohly. Eh, bylo by to takové poměrné vyrovnání přiměřené. Děkuji, pane profesoře, i oddaje. Velice děkuji, pane profesore. A mám to potěšení předat nyní slovo našímu druhému vystupujícímu. Bude to paní Jenny Papetas z Univerzity v Birminghamu, prosím. Uh, um, Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat za to, že jsem byla pozvána dnes na tento workshop. Já budu hovořit na velmi podobné téma jako předřečník jelikož se jedná o přeshraniční eh, řešení silničních nehod. A budu specificky hovořit o vztahu mezi eh, nařízením Řím 2, Hákskou a Hákskou úmluvou a směrnicí o pojištění motorových vozidel. Za 10 minut nemohu zacházet do podrobností aplikace a existence simultánních těchto, simultánní existence těchto tří režimů a pokusím se um, popsat povahu vztahů mezi nimi a uvést pár příkladů složitosti a problémů, které vyplývají ze samotných pravidel a z části a z části ze vzájemného působení těchto režimů. A na závěr řeknu pár slov o tom, jak ta stávající situace by mohla být řečena a jinými způsoby. Silniční nehody jsou předmětem nesmluvních povinností, týkají se zpravidla jednoduchého souboru skutečností, ale v přeshraničních případech mohou nastat komplikace při určování rozhodného práva. Představme si tento scénář. Francouzská žijící trvale v Paříži jede do Trevíru, do Německa na služební cestu přes Lucembursko. A E, letí letadlem do Lucemburska a potom taxíkem o tamtud do Trevíru. A během té cesty v taxíku z Lucemburku do Německa. E, ten taxík nabourá do stromu a ona je vážně e, zraněná. Pak tedy žádá plnění od pojišťovny taxíku a francouzský soud, eh, nebo ta pojišťovna má to v Lucemburku a francouzský soud má rozhodovat o tom, které, kterým právem se toto bude řídit. Článek 1 z nařízení Řím 2 uvádí, že toto se vztahuje pouze na nesmluvní povinnosti. A tento pojem nesmluvní eh, je trošku zavádějící a platí na příč celým, celou Evropskou Evropskou unii. A potom žaloba této ženy proti pojišťovně e, taxikáře e, platí podle Římu 2. Dále v článku 28 Francie je signatářem Hákské úmluvy a v době, už v době přijetí Řím 2 aplikace úmluvy by neměla být na překážku toho, aby eh, francouzský soud aplikoval tuto úmluvu přímo. A ve své článku jedna úmluva také vyžaduje, aby se jednalo o občanskou nesmluvní odpovědnost, ale je tu potenciál podle toho, kterou, eh, eh, který stát takto klasifikuje danou věc a jedná se o klasifikaci nesmluvních eh, povinností pod samostatnou definicí eh, v rámci Římu 2. Jestliže francouzský soud dojde k závěru, že se jedná o povinnost smluvní a nikoli nesmluvní, potom Hákská úmluva se na to nevztahuje. Pokud definice nesmluvních povinností eh, vyplývá z Římu 2, potom Hákská umluva se bude aplikovat a vzniká tady právní nejistota. Nebo další příklad, ten se týká definice článku 1 nesmluvních závazků, kterou podporuje Řím 2, kdy úmluva platí v našem scénáři. Tady podle článku 4 úmluvy pravděpodobně bude aplikováno lucemburské právo, a to proto, že tam je registrovaný taxík a to platí v případě, kdy cestující, který je poškozený, má bydliště mimo místo, kde byla ta nehoda, to znamená mimo Německo. A toto eh, právo se aplikuje eh, v, v, podle místa pojišťovatele. Eh, zatím podle článku 4.1 by naopak mohlo být eh, zvoleno jako rozhodné právo německé, pokud by zajišťovalo vyšší plnění a eh, pokud by tedy se rozhodla ta poškozená žalovat eh, příslušnou pojišťovnu podle německého práva. Nicméně pokud bychom postupovali podle toho, že francouzský soud bude aplikovat hákskou úmluvu podle lucemburského práva, pak otázka zní, do jaké míry toto bude ovlivněno směrnicí o pojištění motorových vozidel. To by se týkalo článku 14 směrnice, kdy je potřeba garantovat eh, eh, aplikaci práva kde došlo k nehodě, anebo registrace vozidla podle toho, kde je vyšší plnění. A především vyplývá z toho jasně, že e, tady dochází k souladu mezi Římem 2, kdy se jedná o volbu, o, o pravo volby podle článku 16 a e, pravidla o volbě práva Eh, je komunitární nástroj, který eh, vyplývá z článku 27. Ve směrnici pro opojištění motorových vozidel, eh, která je tedy v souladu s Římem 2, tak podle úmluvy se může stát, že v, o, o, s, směrnice je omezená úmluvou a žádná ustanovení evropského práva nemohou být vyloučena e, jenom e, v určitém případě hmm podle vyznění článku 14 eh, to neovlivňuje otázky odpovědnosti a článek 3 jasně uvádí, že odpovědnost zůstává eh, v rukou jednotlivých členských států. Co se týče kompenzací, ta eh, odpověď není zdaleka tak jasná. Ustanovení uvádí, že pojištění pokrývá, vyplý, vychází z práva Eh, místa, kde došlo k nehodě nebo kde je registrované vozidlo podle toho, kde je vyšší krytí. V tom našem případě, pokud by bylo eh, právo, učené právo německé a ty škody překročily eh, výši krytí lucemburské pojišťovny, pak bude aplikováno německé právo, které stanovuje vyšší plnění. A e, v případě krytí e, poškozených v e, případě motorový, nehod motorových vozidel může být požadováno, aby bylo aby si poškozený mohl vybrat, z které právo bude aplikovatelné a odpovědnost bude určená podle, podle platného práva. Například Lucemburské právo se týká otázek odpovědnosti, zatímco německé právo by se vztahovalo na problematiku kompenzací. Ale to vyvolává určité nejistoty. Míra nejistoty ohledně rozhodného práva eh, vede eh, k, k tomu, že je tady vlastně určitá nejistota a Eh, rozhodné právo by mělo být rozhodnuto hábskou úmluvou eh, v případě, že žalovaný eh, se odvolá a rozhodné právo je také ovlivněna směrnicí, která klade velký důraz na ochranu obětí. A někde v uprostřed mezi směrnicí a úmluvou je třeba nalézt vyváženost ehm, práva obou stran, ale složitost jak metodická, tak praktická. A co se týče řešení eh, a jsou eh, v případu, kdy jsou simultánně aplikována dvě práva, tak si myslíme, že je bylo mm, mm, Eh, že je důležité, aby byly poskytnuté především dostatečné informace eh, obětem eh, přeshraničních nehod a myslím si, že nejlepší způsob je vycházet z ochrany obětí směrnice o pojištění motorových vozidel a vycházet z práva běžného obvyklého bydliště a já jsem vypracovala stručný obsah tohoto svého vystoupení, které bude také k dispozici. A na závěr bych chtěla říci, že pokud scénář, který jsem tady popsala na začátku, tak že vypadal poněkud nereálně, tak musím říci, že já sama se touto cestou chystám vydat za pár eh, týdnů, nikoli z Francie, ale z Anglie, a mám na paměti to, co jsem tady právě zdůraznila a poprosím vás, abyste mi přáli štěstí. Bardzo dziękuję. Wystąpienie pani. Velice děkujeme i za toto vystoupení. Paní Papetas, to bylo poslední vystoupení v této části naší diskuse. Chtěl bych tedy poděkovat všem našim hostům a řečníkům za vaše vystoupení, za vaši přítomnost v parlamentu. Veškerá vystoupení byla velice zajímavá a teď naši experti jsou k vaší a naší dispozici. máte tedy komentáře, otázky. Prosím, prosím, položte otázky, máte slovo. Ich möchte mich den Vorschlägen der beiden ähm, Experten eh, Chtěl bych se vrátit k návrhům obou expertů. Já naprosto s nimi souhlasím. V průběhu posledních let Jakožto profesor na univerzitě v Heidelbergu jsem několikrát viděl soudní řízení spojená s silničními nehodami v zahraničí anebo týkající se občanů jiných států. Ta otázka samozřejmě, která zde leží, je otázka tedy přímého e, řízení a jaké je rozhodné právo, jestli rakouské, belgické, německé a tak dále. Když si klademe tedy otázku rozhodného práva v této oblasti, tak samozřejmě je to otázka, která se klade často, ale také je velice zdlouhavá. Aby se udělala taková expertíza při vyšetřování, musíme najít kolegy v zahraničí a někde to trvá třeba 6 nebo 9 měsíců a pro stěžovatele nebo pro eh, pojišťovny je to velice zdlouhavé a velice složité řízení. Když vidíme, co se odehrává v jednotlivých státech a v různých tedy právních režimech a někde jsou tam vlastně úplně zbytečná řízení. Takže já souhlasím s těmi návrhy, které zde byly formulovány. A my na našem institutu si také klademe celou řadu otázek, eh, expertí, snažíme se srovnávat různé situace a velice často vidíme, že třeba v Kolíně, kde se řeší celá řada takovýchto případů, nedávno jsme měli více než 30 takovýchto věcí a týká se to nejenom Německa, já si myslím, že to najdeme ve všech státech Evropské unie, takže by se mělo něco pro to udělat. Přesto mám určitou výhradu. Všechny ty problémy, když se hovoří o uh, právu, které by se mělo aplikovat, že by to mělo být právo oběti, tak si myslím, že to neřeší všechny problémy. Slyšel jsem to zejména od kolegů z Kolína, kteří jsou často povoláni jakožto experti, aby odpovídali na takové otázky, jako je eh, nejvyšší povolená rychlost třeba eh, pro nákladní vozy z Nizozemska na našich ulicích. Myslím, že jsou to otázky, které nejsme všichni schopni okamžitě odpovědět. Děkuji, říká předsedající. Pane profesore Hesi, naprosto s vámi souhlasím. Čím více je zde mezer, tak tím více je prostoru pro nejrůznější jevy, které jsou škodlivé zejména pro občany, protože naším prvním cílem je vytvořit takový právní řád, který by usnadnil fungování eh, práva pro všechny občany v tomto společném prostoru. Nějaké další poznámky, prosím? E, czy może e, Komisja Europejska chciała? Można někdo ze strany Evropské komise by si chtěl vzít slovo. Je to ten vhodný okamžik. Evropská komise? Paní Míšo, to slovo. I fully agree with you. Já s vámi e, plně souhlasím. Pokud jde o komisi, tak v tomto a v příštím roce plánujeme komplexní přeskum, abych tak řekla všech těch věcí, které zde byly eh, právě eh, prezentovány. Tam samozřejmě nemůže říci, eh, jaký, s jakým výsledkem, ale každopádně proběhne debata, která bude moci tvořit základ pro jakékoliv další rozhodnutí. To je náš program. Bardzo dziękuję, pani Miszu. Velice děkuji, paní Mišu. Děkuji vám za vaši účast na tomto prvním zasedání našeho semináře. A pokud se už nikdo nehlásí o slovo, tak eh, nyní ukončíme naše zasedání, přerušíme je a Zvu vás, abyste znovu se dostavili do sálu v 15 hodin. Bude předsedat pan Lešner tomuto zasedání. Já ho už tímto srdečně vítám. Bude to třetí blok, první blok odpoledne. Ještě jednou vřelé díky za vaši účast a na vidět. of work.